Welcome. Nejprve mi dovolte, abych vás přivítala po letní přestávce. Vítejte na zasedání výboru pro zaměstnanost a sociální věci. Doufám, že jste všichni měli nebo prožili velmi příjemné eh, léto. Podle mě nebylo dostatečně dlouhé. Nejprve tedy pojďme přijmout pořad jednání. Myslím si, že pořad jednání může být eh, schválen bez nábytek. Ráda bych vám oznámila, že jsou dnes k dispozici všechny jazyky našeho jazykového profilu. Pokud nemáte žádné připomínky, můžeme přijmout i zápis z minulého jednání. A tím už se dostáváme k bodu číslo 4 k Všeobecnému rozpočtu Evropské unie na rok 2020. Eh, pravodajkou nebo autorkou stanoviska jsem já a dovolte mi, abych vám ve vší stručnosti představila návrh stanoviska, který jsem k tomu sepsala. Chtěla jsem zdůraznit prioritizaci politiky zaměstnanosti a sociálních věcí. E, jsem pevně přesvědčena, že bychom měli začít posuzovat výsledky, ne pouze output, využití finančních prostředků, protože to je jediný způsob, jak prokážeme, že finanční prostředky byly e, vynaloženy účinným, efektivním způsobem. V návrhu stanoviska jsem také zmínila velké výzvy, před kterými stojíme, to znamená stárnutí eh, evropské populace, demografické změny, Proto jsem také zmínila některé z priorit, které tu vidím já, to znamená sociální začlenění, Eh, sociálně vyloučených osob, osob se znevýhodněním nebo vyloučených společenství. V některých zemích jsou to ku příkladu Romové. Jde mi také o starší osoby. Já se domnívám, že si nemůžeme dovolit ten luxus, abychom jakékoliv společenství vylučovali, protože eh, všechny budeme pokračovat, potřebovat v rámci eh, pracovního procesu. Tolik tedy ke mně, k mému návrhu stanoviska a nyní tedy předám slovo stínovým zpravodajům za EPP pan Tomáš Zdechovský, za SAD Brando Bonifej, za Renew pana Jana Tum a za Zelené eh, paní Katrin Langenzipen. ID nemá stínového zpravodaje, je to tak? Zatím ne. A EKR. Tady jsem s tím, stínovým zpravodajem já. Takže pane Zdechovský. Děkuji, paní zpravodajko. Vám pogratulovat a, a říci vám, že vám gratuluju k tomu, že dneska budete mít hlasování o vašem prvním, eh, prvním stanovisku na půdě Evropského parlamentu. Takže myslím, že to je pro vás takový velký, velký den, tak doufám, že to potom společně oslavíme. Pamatuju si to, jak to přišlo před pěti lety u mě a myslím si, že, že je to takový start do nové práce pak bych vám chtěl poděkovat i za vstřícné stanovisko návrhu. Myslím si, že ta spolupráce tak jak vy a váš tým jste začali s námi spolupracovat a konzultovat to, ukazuje na to, že eh, v Evropském parlamentu se eh, rodí nový styl, který staví na spolupráci a na vysvětlování, nikoliv na, na majoritě nebo na hlasovací mašině, která není schopná reflexe. Uh, vítám to že tato zpráva byla velmi dobře eh, připravena a opravdu zahrnuje všechny klíčové oblasti. považuji za naprosto důležité a správné cíleně využít peníze v rozpočtu na rok two thousand and twenty nikoliv eh, podporovat nesmyslné programy a strategie bez jasného cíle a výsledku je třeba se zaměřit na konkrétní oblasti podporovat konkrétní eh, fondy jako esf efg které mají viditelné výsledky a pomáhají potenciálně eh, znevýhodněným skupinám přizpůsobit se demokratickým změnám a důležité co považuji a co vaše zpráva obsahuje je přizpůsobit se automatizaci a změně vlastně pracovního procesu zdůrazňuji také důležitost pilotních projektů a přípravných akcí pokud jsou dobře a promyšleně připraveny. jsou cenným nástrojem k zahájení nových efektivních akcí v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování. to považuji za důležité vypíchnout z této zprávy a pevně věřím že rozpočet v roce two thousand and twenty pomůže k dosáhnutí těchto výsledků. děkuji. So the next one would be for Dále máme SAD a na místo paní Benefej nás čeká paní Hans. Ano, děkuji. Mám to tedy v italštině, přečtu to i v italštině. My vítáme návrh textu a chceme poděkovat předsednictví za takže nadnesla tato otázky, které souvisí s prací. Týká se to i rozpočtu na další rok. My jsme představili určité pozměňovací návrhy za naší skupinu SAD v souladu s tím, co už bylo představeno dříve. Brzy se o tom bude také hlasovat. Domníváme se, že je důležité zdůraznit čím přispívají jednotlivé programy. Například ESF, eh, e EGF, Iniciativa zaměstnanosti mladých, EASI a opatření proti chudobě a sociálnímu vyloučení, jako je FETI. Pro všechny tyto programy je důležité, abychom zajistili, že dokážeme čelit stávajícím výzvám. Je důležité zároveň, abychom sledovali, kam plynou peníze našich daňových poplatníků a aby to bylo co nejefektivnějším způsobem. Musíme být také zároveň co nejtransparentnější, pokud jde o zprávu financí a peněz daňových poplatníků konkrétně. Co to konkrétně znamená? Myslíme si, že je nesmírně důležité, abychom i nadále investovali do eh, nápravy nezaměstnanosti mladých a, a do rozvoje kompetencí a dovedností mezi mladšími občany. Společně s kolegyní Bonifej jsme navrhli ambiciozní navýšení financí pro iniciativu zaměstnanosti mladých. Tyto nástroje se používají zejména v zemích, kde, jsou vysoké, kde je vysoká míra nezaměstnanosti. Částka, kterou navrhuje komise, je podle nás nedostatečná. Potřebujeme 600 milionů euro. A doufáme, že budou souhlasit i kolegové z ostatních skupin a že podpoří naši žádost. Děkuji. Ano, děkujeme. Za Renew to bude paní Jana Tum. Děkuji. Jmenuji se Tom, abychom to vysvětlovali správně. Doufám, že si to zapamatujete, vy jste to určitě nevěděla. Ano, já se vynasnažím to vyslovovat správně, omlouvám se. Všichni budou říkat Tom, já jsem si tím jistá, ale je to v pořádku. Nicméně když, budu, když navážu, tak vlastně není co dodat. Já jsem vděčná za ten text a souhlasím s tím přístupem, který jsme k tomu zaujali, že se musíme vynasnažit všechny skupiny zahrnout, i ty vyloučené. Týká se to etnických menšin, skupiny LGBT, máme spoustu problémů ve všech zemích. Ale kde bych byla obezřetná? Během pěti let v tomto výboru jsme se všichni velice dobře shodovali, ale pokud jsme, brali, jsme měli brát v potaz svoje názory, tak to ne vždycky bylo úplně jednoduché. Takže já bych tady jenom požádala kolegy, aby vyvinuli tlak na ostatní kolegy z ostatních výborů, abychom, se, abychom zajistili, že to, co tady probíráme a co se snažíme zlepšit, v životě Evropanu, že to bude zohledněno ve finálním textu, protože já nechci nikoho demotivovat, ale občas se stalo, že jsme tady dosáhli skvělého výsledku, ale potom jsme, jste viděli na hlasovacím seznamu spoustu mínusů a bylo to velice smutné, ne, neprošlo to. A to je součást naší práce, je to něco, o co se musíme zasadit. A já se samozřejmě těším na další spolupráci s vámi a věřím tomu, že to můžeme dělat i lépe. Děkuji. Paní Tom, já vám mohu alespoň za sebe slíbit, že se vynasnažím. Teď je to tedy dobré, dobře. Tím se dostáváme k zeleným a paní Langenziepen. Dobré ráno, kolegové, vážená paní předsedkyně. Já bych chtěla také říci pár slov za zelené. Já jsem také, se také těším na dobrou a konstruktivní spolupráci, na solidární spolupráci. Jsme výbor Solidarity v Evropské unii. Máme hm, v našich národních státech jsme velmi silně bojovali za sociální a solidární Evropu a tomuto se věnujeme i nadále v našem výboru. I na sociální projekty potřebujeme samozřejmě peníze. O tom se se tady rozhodovalo, potom také odpovídajícím způsobem ve výboru pro rozpočet je potřeba, aby to bylo podpořeno a schváleno bez peněz. Samozřejmě nelze realizovat mnoho důležitých sociálních projektů. To vidíme také na eh, s hlasovacím eh, seznamu, že nezaměstnanost mladých nebo právě boj proti nezaměstnanosti mladých nám leží obzvláště na srdci, protože mnoho mladých lidí, zejména v v jižní Evropě eh, velmi těžce byli poznamenaní tedy eh, s ekonomickou a finanční krizí a si pouze nemůžou být ponecháni eh, sami izolovaní snažíme se jaksi pomáhat jednotlivým eh, národním státům, aby se tito lidé co nejvíce integrovali na pracovní trh. Pokud to není možné tedy v jejich eh, domovských státech, pak tedy, aby mohli najít práci v eh, jiných státech Evropské unie, aby se jim podařilo integrovat. To je tedy důležité téma a takzvané ty národní men, menšiny tedy, to je také další důležité téma. Já si myslím, že v následujících pěti letech budeme dobře a konstruktivně pracovat a už předem se na to těším. Děkuji. Tak teď mi dovolte, abych dala slovo zástupcům komise DG Ample a omlouvám se. Ještě jsem zapomněla na GUE pan Sandra Pereira. Obrigada. Gostaria de agradecer à minha colega relatora. Paní Sandra Pereira tedy. Děkuji a chtěla bych eh, poděkovat zpravodajce za její práci a zejména za to, že se speciálně věnuje některým programům, zejména eh, Fond pro napomoc eh, boje proti nezaměstnanosti mladých, potom eh, programy na pomoc eh, nejvíce znevýhodněným, co hraje velice důležitou úlohu, a také na boj proti negativním dopadům migrační politiky. Ty změny a pozměňovací návrhy, které jsme předložili, se snaží posílit eh, rozpočet na některé tyto projekty. Podle našeho názoru rozpočet musí zdůrazňovat eh, takové programy, které podporují vytváření důstojných pracovních míst, tak eh, boj proti, na boj proti chudobu, a e, zaměřit se na znovu vytváření rovných sociálních podmínek. Když se podíváme na víceletý finanční rámec 2014 až 2012, tak samozřejmě my se chceme zaměřit na lepší využívání a lepší uplatňování fondu. Děkuji, paní Pereira. A nyní tedy dávám slovo zástupcům komise z DG Ample, paní Bridget Felaj. Yeah. Uh, thank you, Mrs. Uh... Ano, děkuji paní předsedkyně. Za komisi bych chtěla poděkovat výboru za toto stanovisko, které podporuje naši politiku podporující o zaměstnanost a sociální začlenění. Je opravdu potřeba čelit těm výzvám, které jsou před námi a zejména zaměřit se na ty cíle, které máme v rámci programu Evropa 2020 zaměst, zaměřit se na zaměstnanost a na boj proti chudobě. A řekla bych, že zcela souhlasíme také s vašimi cíly zaměřit se na ty výsledky. Máme dobré, velké iniciativy a rozpočet se zaměřuje na výsledky je to takový, taková trvalá snaha, trvalé úsilí, protože je samozřejmě obtížnější snažit se hodnotit dopady a výsledky našich politik, ale je potřeba zlepšit se tady v tomto v následujícím víceletém finančním rámci, takže děkuji vám ještě jednou za vaše stanovisko, které podporuje naši politiku. Možná bych se zmínila ještě o jedné věci, o které se zmínili někteří poslanci. My také souhlasíme s tou analýzou, že zaměstnanost v EU, zejména mladých tedy, je velice důležité téma. E, v návrhu komise to bylo zhodnoceno, takže to e, odpovídá potřebám a schopnostem, kapacitám jednotlivých členských států. Nyní tedy. A takže ještě jednou děkuji vám za vaše úsilí. Děkuji. Já vás nyní stručně informuji o lhutách na pozměňovací návrhy. Je pát, lhuta je 5. září v poledne a hlasovat ve výboru EMPL budeme 24. září. Ano? Nyní tedy se dostáváme k hlasování. Nej Nejprve budeme hlasovat zvednutím ruky. But everybody should... Ale všichni by měli mít s sebou své hlasovací karty. Jenom si to ověříme. Ano, máte? Výborně. Takže začneme pozměňovacím návrhem 5650. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Děkuji. Pozměňovací návrh 5651. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Nyní pozměňovací návrh 5652. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Ověříme. Takže elektronickou kontrolu provedeme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Takže je přijat tento návrh. Teď pozměňovací návrh 5653. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Je přijat. Nyní pozměňovací návrh 5654. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Teď pozměňovací návrh 5655. Tady budeme hlasovat elektronicky o tomto návrhu. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A návrh je přijat. Okay. So the... Tak teď pozměňovací Návrh 5, 6, 5, 7 odpadá, o tom nebudeme hlasovat. A další bude 5, 6, 5, 8, který byl stažený. Dobře. Takže pozměňovací návrh 5, 6, 5, 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 5660. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 5661. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 5662 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 5663. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pos 5, 6, 6, 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 5665 odpadá, takže nebudeme o něm hlasovat. A 5666, kdo je pro? Neomlouvá se předsedkyně, ten také padá. Nebudeme o něm hlasovat. Je to moje chyba. Takže pozměňovací návrh 5, 6, 6, 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Pozměňovací návrh 5, 6, 6, 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 5, 6, 6, 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Chcete zkontrolovat? Dobře. Takže zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím. A je zamítnut. Máme nějaké technické problémy? Ne, dobře. Chcete opakovat hlasování? Dobře, tak ho zopakujeme. Tak ještě jednou zahajuji hlasování. Není to možné? Aha, dobře. Takže pokyn, který jsem dostala, je jasný, není to možné, nejde to, tak omlouvám se. Tak teď pozměňovací návrh 5, 6, 7, 0. Ano. Plus 5, 6, 7, 1. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijat. Ty oba dva. Pozměňovací návrh 5, 6, 7, 2. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Přijat. 5, 6, 7, 3. Teď. Kdo je pro? Proti. Strašeli se? zamítnout. 5, 6, 7, 4. Kdo je pro? Proti? Strašeli se? zamítnout. 5, 6, 7, 5. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnout. Ověříme, dobře, takže zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A je zamítnut. 5, 6, 7, 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 5677. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 5, 6, 7, 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Tak, Teď se dostáváme k číslu 5686 a tady musíme přečíst ten návrh, který předložil k tomuto návrhu GUE, ústní pozměňovací návrh. Navrhovaný projekt bude implementovaný takovým způsobem, aby se nepřekrýval se stávajícími nebo prováděnými studiemi pro přípravu hodnocení dopadu na nadcházející iniciativy ohledně minimálního platu, zakládající se na eh, informacích. Tyto, tyto pilotní projekty by by měly přinést přidanou hodnotu a měly by být doplňující ke stávajícím iniciativám v rámci iniciativ, například co se týká eh, zakládání institucí na stanovování minimálního platu. Vycházet z eh, doporučení komise a z návrhu, který tedy byl schválen. Takže budeme hlasovat. Kdo je pro tento návrh? Proti? zdrželi se, přijat. Teď 5, 6, 8, 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 5, 6, 8, 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. A zkontrolujeme. Dobře. Konč, eh, zahajuji pardon, hlasování. Hlasovali všichni? Končím. A je zamítnut. 5, 6, 9, 0. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 5, 6, 9, 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 5, 6, 8. A zkontrolujeme, omlouvám se. Takže zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím. Přijat. Teď 5, 6, 8, 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Možná zkontrolujeme? Zahajují hlasování. Hlasovali všichni. Končím. A je přijat. Pozměňovací návrh 8. Myslím si, že jste všichni dostali tu opravu, to korrigendum. Bohužel je to příliš dlouhé, abych to teď četla před hlasováním, ale všichni to znáte, takže Mělo by to tedy zlepšit ta, ten pilotní projekt podle doporučení předložených komisí. Kdo je tedy pro tento návrh? Proti? Zdrželi se? Konc, je přijat. Pět, šest, osm, devět. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. A je přijat. 5, 6, 8, 1. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnout. 5, 6. Ověříme, dobře. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím. Je zamítnut. 5, 6, 8, 0. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnut. Pět, šest, devět, jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? zamítnout. Ne? Ověříme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím. Je přijat. 5, 6, 8, 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 5, 6, 7, 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 5, 6, 9, 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Takže to je všechno, domnívám se. Thank you. We get to the item of employment and social policies. Tím se dostáváme k dalšímu bodu. Zaměstnanost a sociální politika v eh, oblasti EURES, kde je zpravodajkou paní Jana Tom, které tímto předám slovo. Děkuji, děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám za to, jak vyslovujete moje jméno. Ráda bych poděkovala sekretariátu a politickým poradcům za veškerou podporu. Museli jsme to sepsat ve velmi krátké době a zafungovalo to dobře. Eh, podmínky na trhu práce v EU se zlepšují, ale stále jsou to věci, které nás nepokojí. Rozdíl mezi členskými státy, rozdíly v zaměstnanosti mezi pohlavími, eh, nezaměstnanost mladých lidí, ta přetrvává, stejně tak přetrvává dlouhodobá nezaměstnanost, stále ještě jsou tu nedostatečné dovednosti mezi eh, pracovníky a také hrozba ohrožení chudobou. Ekonomické podmínky jsou celkově dobré a já se domnívám, že je na čase, abychom tyto věci řešili. Jeden z hlavních bodů, které se dotýkají doporučením pro jednotlivé země, eh, spočívá v tom, že tady eh, doporučení jsou prosazována stále méně. Eh, v roce 2017 to bylo 71%, eh, v roce 2018 39%, eh, to znamená, že ten trend je klesající. Eh, my tedy musíme přimět členské státy, aby zavedly politiky, které budou ku prospěchu EU, ku prospěchu politiky zaměstnanosti. Proto je velmi důležité, aby komise tla, vytvářela tlak na členské státy, aby prováděly doporučení. Omlouvám se, paní Tom, obdržela jsem zprávu od tlumočníků, kteří eh, vás prosí o to, abyste hovořila poněkud pomalej. Dobře, eh, Pokusím se tedy hovořit co možná nejpomalej. Proto je důležité, aby komise vytvářela tlak na členské státy, aby doporučení prováděly, jinak eh, to celé pozbývá smyslu. Nerovnosti na trhu práce přetrvávají a to ne pouze mezi pohlavími, ale také tím, že jsou vylučovány osoby starší a osoby znevýhodněné. Eh, členské státy i komise tedy musí tyto věci řešit, eh, musí přijmout příslušné politiky. Musíme se zaměřovat také na systém vzdělávání. Eh, společnost a trh práce se v průběhu let zásadně změnily. Dříve stačilo chodit do školy, získat nějaké pracovní místo a tam zůstat po celý život. Tak už tomu není a nikdy tomu tak nebude. To znamená, že je potřeba neustále se školit, vzdělávat, lidé se musí přizpůsobovat novým nástrojům, novým technologiím, musí je umět používat. Nevíme, jaké technologie přijdou zítra, ale musíme eh, všechny připravit na to, aby se byli schopni rychle učit. To znamená, že vzdělávání musí získat celoživotní charakter. Dále je stále méně pravděpodobné, že dosáhneme cíle pro snížení chudoby roku 2020. Chudoba sice klesá, přesto v roce 2017 eh, eh, bylo 100 milionů lidí, kteří jsou tedy ohroženi chudobou. Domnívám se, že by to tedy bylo, mělo být naší prioritou. Já se domnívám, že to tady vidíme všichni podobně. Těším se na vaše eh, připomínky a lhůta eh, pro mm, předkládání pozměňovacích návrhů je již tento čtvrtek. Omlouvám se ještě jednou tlumočníkům za to, že jsem hovořila takto rychle. Děkuji. A nyní tedy stínoví zpravodajové za EPP. To bude paní Boš. Děkuji, paní předsedkyně. Milí kolegové, já bych ráda poděkovala paní Tom za její práci na tomto tématu. Já si myslím, že je důležité, abychom hovořili o zaměstnanosti a sociálních záležitostech v eurooblasti, protože potřebujeme mít dobře fungující sociální politiky. Vidím, že politiky eh, nebo že ekonomické podmínky se zlepšují, nicméně se musíme zaměřovat na nezaměstnanost mladých lidí, protože je stále velmi vysoká. To je nepřijatelné a já jsem velmi ráda, že paní zpravodajka to uznává. Eh, pokud je o sociální politiku, tak eh, mě zajímá jedna oblast, která eh, tady nebyla zmíněna, a sice eh, duševní zdraví. Já si myslím, že je to naprosto stěžejní oblast a má to zásadní dopady na hospodářský výsledek v EU. Problémy s duševním zdravím skutečně představují velkou překážku a může to mít naprosto zničující dopady na život lidí, eh, kteří poruchami duševního zdraví trpí. Eh, v roce 2016 eh, měla problémy s duševním zdravím šestina lidí v EU a eh, my si musíme uvědomit, že to má dopad na jejich ekonomický statut a na, její, na jejich příležitosti na trhu práce. Má to různé důsledky i sebevraždy a způsobuje to tady v Evropě, v Evropě velké náklady. Eh, náklady odpovídají zhruba 4% HDP. Duševní zdraví není v rámci populace rovnoměrně rozloženo a jsou tu tedy velké rozdíly, pokud jde o věk, pohlaví, sociální stano, eh, postavení a tak dále. Některé skupiny eh, tedy nejsou dostatečně zachyceny v rámci našich akcí. Milí kolegové, v roce 2018 jsme tady ukončili eh, naše programy týkající se mentálního duševního zdraví a já doufám, že na to navážeme, protože eh, se jasně ukazuje, že eh, potřebuje, že musíme na tento problém upozorňovat, a musíme do této oblasti také více investovat. Náklady způsobené poruchami duševního zdraví jsou velmi vysoké. Naopak eh, řešením tohoto problému můžeme velmi eh, mnoho získat a zatím jsme nevyčerpali všechny možnosti, pokud jde o prevenci a řešení. Děkuji vám, paní zpravodajko, velmi se těším na spolupráci s vámi a eh, jsem tedy ráda, Eh, za to, že se tomuto tématu věnujete. Děkuji za SAD. Promluví pan Nikolas Schmidt. Děkuji, paní předsedkyně. A nejprve bych chtěl poděkovat paní zpravodajce, paní Janě Tom. Říkám to správně? Ano. Děkuji vám za vaši zprávu a děkuji eh, vám také za veškerá vysvětlení, která jste nám poskytla. Já se domnívám, že sociální záležitosti a zaměstnanost by měly být naší prioritou, protože pokud chceme, aby eurozóna byla solidní, odolná, tak potřebujeme také velmi solidní, silnou eh, ekonomickou konvergenci. Ekonomická sociální konvergence musí být nyní doplněna ještě o ekologickou konvergenci, protože to všechno souvisí s trvalou udržitelností. Musíme do toho tedy zanést Eh, vnést systém eh, trvalé udržitelnosti. Musíme ho integrovat do, naše, do našeho myšlení a já si myslím, že to tedy eh, že to bylo tedy předsedou parlamentu dostatečně zdůrazněno. Nedávný průzkum barometru ukázal, že občané mají za to, že sociálně, ekonomické a ekologické otázky pro ně osobně eh, eh, a my si musíme uvědomit, že Evropa by měla být tedy eh, především pro občany. A občané mají za to, že sociálně, ekonomické a životní eh, ekologické otázky jsou pro ně naprosto zásadní. Já vím, že tady došlo ke zlepšení, například pokud jde o zaměstnanost, ale přesto se domnívám, že eh, stále ještě máme velké rezervy, že stále ještě se nezacelily veškeré jizvy, které nám zůstaly po hospodářské krizi. A proto je pro nás, jako pro Evropský parlament a pro nás, jako pro výbor, velmi důležité, abychom vyslali jednoznačné poselství, eh, pokud jde o každoroční analýzu růstu, pokud jde o evropský semestr, tak abychom byli schopni posílit naši politiku eh, směrem eh, k inkluzivnímu a udržitelnému růstu. Eh, to je spjato tedy s konvergencí směrem nahoru s tím, že budeme vytvářet kvalitní pracovní místa, která budou dostatečně zaplacena. Souhlasíme tedy s hodnocením, ke kterému dospěla paní zpravodajka, ale zároveň bychom chtěli zdůraznit, že tu jsou určité nedostatky, kterým musíme čelit, které musíme řešit. Zmínila to konec konců i sama paní Tom. Zatím jsme nes zmírnili chudobu tak, jak bychom si přáli v souladu se strategií Evropa 2020. Rostou nerovnosti v našich společnostech a Navíc jsou tu velké rozdíly mezi členskými státy. A sice ne pouze mezi členskými státy, ale také konkrétně mezi jednotlivými regiony. Jsou to také velké rozdíly, pokud jde o nezaměstnanost mladých lidí. To je jedna z nejpalčivějších otázek, kterým Evropa musí čelit protože to jednoznačně vypovídá o naší důvěryhodnosti v očích mladých lidí nezaměstnanost mladých již byla zmíněna. Bylo zmíněno, že to zůstává i nadále zásadním eh, problémem a pokud se podíváme na eh, kvantitativní údaje, tak zjistíme, že je tu stále ještě mnoho eh, zemí, kde nezaměstnanost mladých lidí přesahuje 30, a dokonce dosahuje 40 bylo řečeno, že svět se změnil a že se mění díky technologiím, ale také díky klimatickým změnám. To znamená, že do našich konceptů musíme zapojit změny v, našich, v naší společnosti. Musíme eh, je zohlednit v nejrůznějších oblastech naší politiky. A když hovoříme o tom přerodu, o té transformaci, tak tam musíme doplnit i to eh, přídavné jméno spravedlivý přerod, spravedlivá transformace, protože to musí být ku prospěchu všech lidí, všech občanů. A to je naprosto stěžení věc. Všichni víme, že nové technologie skýtají celou řadu příležitostí, ale zároveň je v nich skryta i určitá míra rizika. Mohou vést k prekérním podmínkám práce, k oslabení sociální ochrany. To znamená, že i tyto aspekty musíme s rozhodností řešit a právě proto eh, požadujeme eh, konvergenci směrem vzhůru a s eh, spravedlivý přerod. Nerovnost mezi pohlavími, ano, možná došlo k nějakému zlepšení, ale stále ještě zásadně zaostáváme za normálním cílem, který byl dokonce zapsán do římských smluv a sice rovnost mezi pohlavími. To znamená, že na to musíme skutečně tlačit, musíme vylepšit veškeré nástroje, které máme k dispozici, tak abychom tedy zlepšili dosahování našeho cíle v oblasti rovnosti pohlaví. Riziko chudoby, ohrožení chudobou, to už bylo řečeno, já si myslím, že potřebujeme potřebujeme nástroje na vnitrostátní úrovni, které by byly doprovázeny nástroji na evropské úrovni. Pokud se podíváme na míru zaměstnanosti, tak eh, na celosvětové úrovni došlo ke zlepšení, ale nesmíme zapomínat na to, že vznikají nové problémy v důsledku eh, hospodářských problémů. To znamená, že i toto je téma, které pro nás zůstává eh, na pořadu dne. A dále bych rád zdůraznil význam naší politiky, která se týká těch nejzranitelnějších lidí na trhu práce. Eh, už to zmínila kolegyně. A já tady nemyslím pouze migranty, ale myslím také lidé eh, se znevýhodněním, s postižením, protože si myslím, že eh, právě lidé s postižením nejsou Eh, ti, kdo profitují z nedávného zlepšení. Eh, závěr mi, závěrem mi dovolte, abych řekl, že v prohlášení z Sibiu eh, představitelé států a vlád eh, konstatovali, že se budou neustále hlásit k zásadě spravedlnosti, férovosti a to je také to, o čem hovořila eh, paní předsedkyně, ať už se jedná o spravedlnost, pokud jde o trh práce, digitální transformaci, sociální podmínky a tak dále. To znamená, že to je věc, kterou musíme v této zprávě neustále zdůrazňovat, musíme o tom hovořit naprosto konkrétně, tak abychom snížili Eh, eh, rozdíly, které tu stále jsou. Děkuji. Děkuji. A za zelené eh, Nyní promluví Kira Peter Hansen. I would like to... Ano, děkuji. V první řadě bych chtěla poděkovat za výborný návrh a chtěla bych zdůraznit, že pro zelené je důležité, aby sociální závazky a cíle byly na stejné úrovni s ekonomickými. A Chceme skutečně tady přispět eh, ke změně v sociální dimenzi v Evropské unii, aby byla společnost v celé Evropské unii spravedlivá a měla, byly v ní rovné podmínky. Současný ekonomický růst v, Evrop, v eurozóně by měl být použít zejména k dekarbonizaci, zejména v energetickém sektoru. Ještě bych chtěla upozornit na eh, lidi, lidi, kteří jsou na volné noze nebo jsou v nestandardních odvětvích a stejně tak eh, chceme podpořit eh, eh, oblast, v oblasti bydlení. Ano, to bylo poměrně stručné a rychlé. Děkujeme za I a e D. Bude někdo hovořit? Nezdá se, nikoho jsem alespoň neměla ohlášeného. Za EKR e paní Ravalska. Paní předsedkyně, eh, děkuji za, tu, za ty informace, za toto jasné, velmi transparentní eh, stanovisko zpravodajky, které eh, opravdu hovoří o problémech zaměstnanosti, poli- je korektní, správná politika zaměstnanosti. To je opravdu klíč k tomu, aby se situace v Evropě vyvíjela a ubírala správným směrem. Situace ještě stále není dobrá mm, k, k různým problémům, které, eh, o kterých jste již hovořili eh, někteří kolegové, tak eh, je zde aspekt například, jako například pracovní kultura, kvalita práce, etika pracovní a bezpečná práce a také náklady na práci, cena práce. Myslím si, že toto jsou věci, které Ehm, kterých bychom mohli někdy dosáhnout bez vysokých nákladů a které by mohly výrazným způsobem také zlepšit ukazatele v oblasti zaměstnanosti. Potom je zde také otázka nediskriminace na pracovním trhu. A k tomu je potřeba tedy eh, využívat efektivní nástroje, abychom eh, bojovali proti diskriminaci. Ty různé metody, které byly využity, skončily fiaskem. Celé roky zde hovoříme o zaměstnanosti mladých, o záruce pro mladé ale v podstatě stále se nám nedaří eh, zlepšit tu stávající situaci. Nezaměstnanost eh, v jednotlivých eh, členských státech, nezaměstnanost mezi mladými lidmi sice trošku klesla, to je pravda, ale dnes pracovní trh v Evropě je relativně v dobré situaci, takže bychom měli využít ty možnosti, které nám nabízejí nové technologie, nové komunikační prostředky, to je vlastně jedna z největších výzev, které je, kterým čelíme, protože druh práce, charakter práce se mění a bude se nadále měnit a musíme se na to připravit. A samozřejmě také zajišťovat zvýšenou mobilitu eh, pracujících, využívat všechny dostupné inovativní technologie, které jsou k dispozici které samozřejmě budou ovlivňovat eh, změnu druhu práce. Tento dokument musí také zohlednit flexibilitu, aby bylo možno čelit všem těmto výzvám, výzvám. My jsme připraveni konstruktivně spolupracovat na to, abychom dosáhli uspokojivého, vyváženého konečného textu. Madame. A nakonec GUE, paní Pereira. Ano, děkuji. Já chci poděkovat paní zpravodajce za tuto zprávu. Sdílíme obavy, které zde vyjádřila z různých eh, faktorů, jako je chudoba nebo zvýšená nezaměstnanost mladí. Eh, u té chudoby hovoříme zejména o potřebě znovu integrovat nezaměstnané a bojovat proti různým nerovnostem, včetně nerovnosti pohlaví. Hovoříme také o zprávě eh, financí v eurozóně, což je jasně provázané s nezaměstnaností. Potřebujeme formalizovat některé doporučení, která byla vyjadřena v tomto stanovisku v jednotlivých členských státech, protože eh, potřebujeme zavést větší flexibilitu na pracovní trhy a eh, bojovat proti nevýhodňování na pracovním trhu a také proti eh, nerovnostem, které jsou již velice zakořeněné na pracovním trhu. Takže když hovoříme o různých cílích udržitelného rozvoje a o těch eh, specifických doporučeních a nehovoříme u toho o tom, že se snažíme dosáhnout i paktu stability a růstu, tak to není spravedlivé. Není to spravedlivé k pracovníkům, není to spravedlivé k různým částem společnosti, které jsou stále znevýhodňovány na pracovním trhu. Takže pokud se pokoušíme zavést kvalitní služby pro veřejnost, snažíme se být eh, rovní a spravedliví, tak tím eh, pokud, se, pokud toho nedosáhneme, tak to jenom bude e, přispívat k neoliberálním negativním faktorům na trhu. Potřebujeme zdůraznit práva občanů v, sociálních, eh, v, sociálních, eh, v sociální oblasti, a to i v rámci například trojky, protože potřebujeme bojovat proti rozdílům, které vznikají v eurozóně. Ano, děkuji. Máte nyní slovo? E, e, děkuji, děkuji za slovo. Já bych chtěla poděkovat naší zpravodajce, protože ta zpráva, kterou zpracovala, tak ta opravdu obsahuje velký počet problémů. Ukazuje to nejen, že na všechny aspekty e, politiky zaměstnanosti a sociální politiky eurozóny a Evropské unie, těch problémů je opravdu hodně. A já bych chtěla upozornit na ty problémy, kde tedy Evropský parlament už pracoval a nová komise, doufám, převezme štafetu, bude nadále pracovat na řešení těchto problémů. Musíme udělat vše pro to aby kvalita života lidí se zlepšila, aby se ty problémy snižovaly. Jednak rozdíly platům mest mezi muži a ženami. Musíme prostě uznat, že se nám dosud nepodařilo, jak si napravit tady tyto rozdíly odstranit je. A to znamená, že potřebujeme dokumenty na evropské úrovni, které nám umožní změnit tu situaci. Druhá věc, to je zaměstnanost mladých, nebo spíše nezaměstnanost mladých. Máme docela efektivní eh, nástroje jako záruka pro mladé, máme Evropský fond pro eh, zlepšení zaměstnatelnosti mladých lidí, ale úroveň nezaměstnanosti mladých v některých členských státech je vyšší, než je průměrná evropská úroveň. Což znamená, že ty mechanismy ne vždy fungují, že jsou zde stále problémy. A chudoba, další problém. To jsou velice důležité aspekty. Chudoba, chudoba lidí, kteří pracují, kteří mají práci a tento jev se objevil před několika lety a nepodařilo se nám tento problém odstranit. To znamená, že mnozí lidé pracují, ale mzdy, které dostávají, jim neumožňují důstojně žít a nezaručují jim dostatečné sociální záruky. A zde musíme v Evropském parlamentu přemýšlet o tom, co dělat k tomu, aby lidé mohli pobírat minimální mzdu, která jim umožní důstojně žít, která jim umožní skutečně odstranit nebo bojovat tuto chudobu. Na evropské úrovni jsme řekli, že budeme bojovat a že vymítíme chudobu, což bohužel se nestalo. Milion, spoustu dětí v Evropské unii žije dosud v chudobě, což znamená, že vedle národních programů potřebujeme evropské problémy, evropskou záruku pro děti například, aby se tyto problémy opravdu řešily. Chtěla bych se obrátit také na zástupce komise. Komise předkládá doporučení, která předkládá členským státům v oblasti sociální politiky, zaměstnanosti a le. Některé státy si prostě myslí, že tato doporučení nemusí zavádět. Proč, k čemu tedy slouží tato doporučení, když je nikdo neprovádí? Je potřeba pracovat na tom, aby členské státy opravdu uváděly do praxe tyto, tato doporučení, jinak se nic nezmění. Zase uplyne dalších pět let a na konci tohoto pětiletého období opět učiníme závěr, že se nám nepodařilo zlepšit kvalitu života našich občanů. Takže blahopřeji a děkuji zpravodajce i stínovým zpravodajům a doufám, že naše společná práce v těch nadcházejících pěti letech dospěje ke konkrétním výsledkům, že budeme mít takové legislativní texty, které umožní zlepšit život občanů Evropské unie. Děkuji. Thank you now, Mr. Děkuji. Nyní potom Nikolau Kalavanos. Pokud se jedná o tu zprávu, o které se nyní bavíme, tak tady je důležité probírat tyto otázky, protože se tady směšují standardní a nestandardní pracovníci do, jedno, do, jedné, otázky, do, do jedné otázky a všem jim říkáme zaměstnaní, pracující. A pokud jde o vztah mezi standardním a nestandardním zaměstnáním, tak obecná data globálních organizací ukazují, že třetina zaměstnaných jsou v prekarizované situaci, protože průměrná mzda se snižuje v jejich případě, protože Evropský pilíř sociálních práv eh, není garantovan. Ob- obecná jejich práva jsou snižována, protože nám stárne populace. Máme tady otázku udržitelnosti penzijních fondů, které jsou nyní v ohrožení. Pokud se podíváme na situaci lidí nad 45 let věku a zároveň mladých nezaměstnaných, tak nenacházíme jednoduchá řešení. Jediné možné řešení je, že budou podnikatele, budou samostatně vydělečně činní. Je to dobrý nápad či nikoli? Je třeba respektovat různé politiky sociální zodpovědnosti ve firmách, ale ne vždycky to je takový všelek, který vyřeší všechny problémy. Potřebujeme eh, zohlednit to, že máme stále flexibilnější práci a stále méně se klade důraz na práva pracujících, protože se snažíme snižovat náklady. Máme proti tomu zákony, máme legislativu, ale také proti stávkám. Máme samostatně výdělečně činné osoby, máme podnikatele, kteří přichází o práci daleko snadněji A máme samozřejmě politická opatření, abychom zajistili za práva i zaměstnavatelů, aby měli možnost v případě potřeby snižovat mzdy. To je pravda. Snažíme se dosáhnout toho, abychom v rámci Evropské unie dokázali obhajovat práva pracovníků. Ano, teď paní Gualmini. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat v první řadě paní zpravodajce, paní Tom, protože si myslím, že je to velice dobrý návrh, který zahrnuje celou řadu různých aspektů, věnuje se celé řadě otázek na, pra- na pracovním trhu a je to skutečně dobrý krok směrem k tomu, abychom posílili činnost i, i v Evropské komisi, komisi k, k těmto otázkám. Chtěla bych zvýraznit ještě jeden aspekt, který mi připadá, že zde schválí, schází v návrhu, eh, v návrhu ustanovení eh, a proto pracuji na určitých pozměňovacích návrzích, které předložím. Myslím, že termín je do 5. září. Každopádně ten prvek, který mi tam schází. Souvisí to s veřejnými agenturami a službami zaměstnanosti. Protože víme, že perspektiva do budoucnosti, alespoň v posledních dvou letech, eh, jasně ukazuje, že musíme podporovat neustálou modernizaci služeb zaměstnanosti. Potřebujeme je harmonizovat mezi jednotlivými členskými státy a potřebujeme také podporovat školení eh, veřejných zaměstnanců, kteří se těmto otázkám věnují, tak aby byli schopni čelit různým výzvám na pracovním trhu. Takže já bych chtěla vypracovat určité pozměňovací návrhy a doufám, že budou schváleny napříč stranami protože jsou to horizontální návrhy právě k těmto konkrétním bodům. Potřebujeme veřejné agentury, které nebudou omezeny jenom na to, že budou pomáhat jenom znevýhodněným lidem na trhu. Potřebujeme širší záběr v těchto službách pro všechny kategorie pracovníků, účastníků pracovního trhu na všech územích. Děkuji. Ano, děkujeme. Teď paní Bischoff. Ano, děkuji. Celá řada příspěvků už tady zazněla a myslím si, že pro tento výbor je toto stanovisko velice důležité. Nám se dobře daří analýza, ale konkrétní doporučení nám z ní ne vždycky plynou. Já souhlasím s tím, že jsou důležité investice, to tady zaznělo, a měli bychom zdůrazňovat také sociální investice. A jedna věc, která mi tam schází, je, my hovoříme o důstojné práci, slušné práci, která se tady odvádí, ale potřebujeme také posílit kolektivní vyjednávání a k tomu potřebujeme na evropské úrovni opatření. Takže přidat některé takové body by byly určitě dobré a posílilo by to stanovisko jako celek. Děkuji. A než se posuneme dále, tak jenom pár poznámek ode mě ještě, pokud mi dovolíte. Já jsem si vyslechla, co říkáte a co mi v té debatě schází. Uh, to jsou takové základní otázky. Víme, jaké jsou základní problémy? Proč je tak vysoká nezaměstnanost mladých? Jaký je k tomu důvod? Protože my se snažíme řešit výsledek, dopady nějakých problémů, což vede k vysoké nezaměstnanosti u mladých. Ale jaké jsou skutečně kde je kořen těch problémů. Proč nedávají zaměstnavatele místa mladým lidem? Z toho, co já jsem slyšela od zaměstnavatelů, je, že, se, že je problémy ve školství. Že mladí ne vždycky jsou připraveni k tomu, aby mohli pracovat, aby si mohli chovat odpovědně a proto zaměstnavatelům nestojí za to někoho takového zaměstnat. Takže možná, pokud bychom to chtěli vyřešit, tak to není jenom otázka uh, toho, že na to budeme sypat peníze a že budeme pumpovat peníze do fondů, ale musíme je využívat lepším způsobem. Často je to za hranicí toho, co my můžeme udělat v rámci svých politických opatření a možná bychom se měli obrátit spíše na ty, kdo zodpovídají za školství, za vzdělání těchto lidí. To se týká univerzit, středních škol a měli bychom si možná promluvit o celém postupu vzdělávání, tak aby mladí lidé skutečně byli připraveni nastoupit do zaměstnání a přinášet nějakou hodnotu svým zaměstnavatelům. Takže to je jen taková poznámka do debaty. A teď bych vás chtěla informovat o harmonogramu. Termín pro pozměňovací návrhy je 5. září v poledne a prosím vás jenom v angličtině, jenom e-mailem. Hlasování ve výboru MPL bude 2. nebo 3. října. Teď předám slovo komisi generálnímu ředitelství EMPL, panu Jutovi. Ano, děkuji. Jenom pár poznámek k této zprávě. V tuto poměrně citlivou dobu, než začne mandát nové komise. Uh, je to vyvážená reflexe stávající situace v oblasti sociální politiky a zaměstnanosti a podařilo se nám dosáhnout mnoha pokroků v těchto otázkách, snižování chudoby, zvyšování zaměstnanosti a tak dále, ale stále nemáme některé důležité body dořešené, jak všichni víme. Ta zpráva obecně odráží, jaký byl přístup komise za prez- předsedy Junckera – Týká se to sociálního pilíře práv a konvergence. Pokud jde o provádění doporučení specifických pro jednotlivé státy, tak my sdílíme obavy, co se týče míry zaměstnanosti a míry proveditelnosti nebo implementace. Ale víme také, že když se něco implementuje, tak než to skutečně má nějaký účinek, tak to trvá. Eh, účastníci toho celá řada různých aktérů, sociálních partnerů a tak dále a na to nesmíme zapomínat. My se domníváme, že z globálního hlediska obecně vzato systém evropského semestru s doporučeními pro jednotlivé státy má velký dopad na tvoření politických opatření v členských státech. Na závěr bych ještě podotkl, že zpráva obsahuje řadu bodů, které jsou v souladu s politickými eh, doporučeními eh, paní von der Leyen, pana Schmidta. A my se samozřejmě tedy díky tomu těšíme na další práci. Děkuji. Ano? Paní Tom, chcete se k tomu ještě na závěr vyjádřit? Ano, děkuji za tuto debatu, kolegové. Eh, občas člověk něco navrhuje a mluví mu do toho stínový zpravodajové, ale když se k tomu vyjádří ještě někdo další, tak je to dobrá zpráva. Já vám děkuji. Většinou oba vyjádřených zde sdílím a většinu vašich návrhů také podporuji. Ale když něco upravujeme, tak máme většinou nějaký limit a tady to bylo 6 tisíc znaků, takže já nějaké změny provedu sama. Je to takový možná trošku podvod, ale uh, Těším se za vaše poznámky a těším se na další spolupráci. Byla to pro mě velice plodná debata. Děkuji. Výborně. Teď budeme pokračovat výměnou názoru s panem Jostem Kortem, generálním ředitelem generálního ředitelství EMPL, kterého tady tímto vítám. So please, miss... Tak prosím, pane Korte, máte slovo a můžete nám představit svoji prezentaci. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji členům tohoto výboru a děkuji za pozvání. Takhle na začátku jedna z prvního setkání vašeho výboru v novém složení. Jsem rád, že tady mohou pít, připadám si poctěn, že tady mohou představit hlavní aktivity našeho generálního ředitelství v rámci Evropské komise a můžu s vámi projít, jaké jsou hlavní politické otázky, za které odpovídáme na úrovni služeb v rámci Evropské komise. Chtěl bych také říci, že to je velice významný výbor a v posledních pěti letech se hrál velice důležitou roli a pomohl prosazovat ambiciozní agendu pana Junkra a našeho komisaře. Já z vlastní zkušenosti mohu říci, že jsem tady teprve 18 měsíců, ale bez vás by to jistě nebylo možné vůbec přijmout tolik důležitých opatření, prosazovat sociální dimenzi Evropské unie a skutečně ji dávat na první místo v rámci našich priorit. Za to jsme skutečně vděční Evropskému parlamentu a já na to mám vzpomínky, kterých si skutečně cením na výbornou práci, kterou jsme tady odvedli v rámci trialogu a v rámci i jiných aktivit. tuto chvíli nechci procházet každou aktivitu, za kterou zodpovídáme jedno po druhé, protože to by bylo neskutečně nudné, si myslím. Ale také by to zabralo hodiny a hodiny a to by nebylo úplně užitečné. Naše generální ředitelství má velice široko, širokou škálu různých kompetencí a mám tady svoje ředitele, sedí tamhle po mojí, na mojí pravé straně a zprostředkují další kontakt s, s vámi nebo s vašimi asistenty. A doufám, že s tím tedy souhlasíte. Chtěl bych se v tuto chvíli spíše zaměřit na ty klíčové otázky. A také chci být stručný, abyste mohli ještě pokládat otázky a na které se vám samozřejmě pokusím co nejlépe odpovědět. Takže v první řadě pár slov o generálním ředitelství, za které zodpovídám, a pak vás postupně provedu hlavními body naší práce, které jsou čtyři. Bude to takové bloky. V první řadě jsou to, je to legislativa, za druhé evropský semestr, to už jsme trochu probrali, potom jsou to fondy. Spravujeme asi 10 víceletého finančního rámce, a potom dialog se sociálními partnery a zástupci občanské společnosti. Takže to jsou ty čtyři hlavní bloky, ale hlavně napřed schrnutí naší činnosti. Sociální inkluze, to je něco, e, za co já zodpovídám. Takže dovolte mi nejprve abych tedy vám ve francouzštině stručně představil generální ředitelství, které vedu. Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a inkluzi v rámci Evropské komise odpovídá za politická opatření, legislativní a finanční opatření v této oblasti, tak, aby se propagovala sociální práva a volný pohyb osob a aby se vytvářela sociální tržní ekonomika, která bude vysoce konkurenceschopná v Evropské unii. Takže naše cíle mají, nejsou bez ambicí. A samozřejmě patříme tedy pod naši komisařku paní Marian, Marian Tyson a také máme to potěšení, že pracujeme s místopředsedou komise Dombrovskisem, a samozřejmě také přímo se samotným předsedou Junckerem. Jejich směr a politické eh, přesvědčení a jejich nadšení umožnilo tedy udělat se sociálních záležitostí jednu z hlavních priorit Evropské unie. Generální ředitelství má asi 900 lidí, kteří jsou rozděleni do sedmi oddělení a 37 jednotek. 36 eh, jich sídlí tady v Bruselu, bohužel ve třech různých budovách, což je dost hrozné. A jedno oddělení nebo jedna služba je v Lucemburku, to je tedy be, zabývající se bezpečností a zdravím při práci. Máme takový Ehm, ehm, dáme vám k dispozici takový list s hlavními informacemi o úkolech. Myslím si, že je zde hlavně pět úkolů, na které se zaměřujeme. Odpovídáme za ekonomické a sociální analýzy, za legislativu v této oblasti, za kompetence, schopnosti, skills tedy a za profesní odborné vzdělávání, za zprávu fondů, eh, které patří do naší působnosti, a za a také odpovídáme, eh, spovídáme se vůči tedy vám eh, a účetnímu dvoru, které mají odpovědnost tedy ve finanční oblasti. Spravujeme zhruba 13,5 miliard eur ročně, což eh, to spravuje více kolegů. Máme devět pracovníků, kteří pro řízení sociálních fondů zejména a také ředitelství, které má na starosti audity a finanční kontrolu. Takže 13,5 miliard za rok, jak jsem řekl, což je více nebo méně 10 evropského rozpočtu. Nakonec také má generální ředitelství na starosti pět decentralizovaných evropských agentur, Uvedu v angličtině jejich názvy, protože používáme ty anglické zkratky pro ně, takže se vrátím zpět k angličtině. Nejprve tedy z těch pěti agentur je to Eurofond, e, Evropská nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek v Dublinu, druhá je Evropská agentura pro zdraví a bezpečnost při práci v Bilbao, potom Evropské Centrum pro rozvíjení vzdělávání CityFob, které se sídlí v Soluni, Evropská školící agentura v Turíně a nejnovější Evropský, Evropská agentura pro práci, která bude sídlit, sídlit v Bratislavě. Takže jaké jsou tedy hlavní činnosti? Co, co vlastně dělá těch 900 lidí v každodenním životě? Jak už jsem řekl, rozdělím tedy to do čtyř bloků. Je to legislativa, evropský semestr, fondy a sociální dialog. Nejdříve bych se měl zmínit o Evropském pilíři sociálních práv. Všechny členské státy, Evropský parlament a Evropská komise společně se zabývali před 20 lety, vytvořili tedy tento evropský pilíř na Evropském samitu a Evropský parlament byl tou hlavní hnací silou v tomto procesu. Je to první sada sociálních práv založen z roku 2000, konce roku 2000. Myslím si, že vlastně eh, opravdu všichni by si měli tento dokument přečíst, pokud to tak dosud neučinili. Je to psáno velmi srozumitelným jazykem, protože to jsou poměrně složité oblasti, které patří do této působnosti. Jsou tam společné závazky 30 30 principů a práv pro zajišťování dobrého fungování evropského pracovního trhu. Tyto principy se staly takovými hlavními pokyny, hlavními vodítky pro všechny činnosti v této oblasti. Pro zavádění do praxe tohoto pilíři to není jen odpovědnost Evropské komise, ale všech eh, evropských institucí, všech vlád, všech eh, sociálních partnerů, občanských společností. A i nová předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen se vlastně zavázala k tomu, že bude plně uplatňovat tento sociální sociální pilíř. A také bych měl připomenout, že nejen zvolená předsedkyně se k tomu zavázala, ale také Evropská rada také potvrdila svůj závazek k dodržování a k implementaci tohoto pilíře. Nazývá se to nová strategická agenda, kterou schválila v červnu Evropská rada. Ta vlastně možná to eh, nevyvolalo dostatečnou pozornost, protože tehdy eh, tam byly volby předsedkyně Evropské komise, ale je to vlastně závazek hlav a států v této oblasti. Tam se vlastně stanovují směry pro všechny činnosti Nejprve tedy ta oblast legislativy, o které bych se chtěl zmínit, je důležité využívat takovýchto příležitostí, aby se abychom stručně vysvětlovali, že jsou různá ustanovení v evropských smlouvách, která umožňují Evropské unii schvalovat legislativu v oblasti sociálních záležitostí a zaměstnanosti. To je vlastně, jsou to ustanovení v různých smlouvách. A mohu říci, že je to poměrně složitá sada pravidel, tedy kterýma, kterými se musíme zabývat a dodržovat. Pokud jde o volný pohyb pracujících, článek 45 smlouvy, tak to je jeden z hlavních pilířů jednotného trhu a Evropská unie může schvalovat legislativu k odstraňování překážek volného pohybu pracujících. Článek 38 je také důležitý z tohoto pohledu je to právní základ pro koordinaci systému sociálního zabezpečení členských států. To je téma, kterému, o, kterém, o kterém bude Marian Tyson hovořit dnes v 17 hodin. Je to nařízení 883 z roku 2004. Týká se to koordinace legislativy v oblasti sociálního zabezpečení, netýká se to harmonizace. Je, jsou to dvě, dva oddílné pojmy to, to je opravdu na ní, aby vlastně o tom diskutovala dnes odpoledne. Takže článek 45, 48, to jsou tedy eh, klíčová ustanovení, potom 153 taky se zabývá sociální politikou. Také bych vám doporučoval si ho přečíst. To jsou tedy klíčová ustanovení, která umožňují Unii podporovat a doplňovat činnosti členských států v různých oblastech tento článek a potom také 153, 154, 156 je několik článků, které se zabývají tady tímto. Jak říkám, je to, jsou to složité věci a jsou to rozsáhlá eh, ustanovení. Evropská unie vlastně může stanovit minimální standardy takový ten minimální sokl, který musí dodržovat všechny členské státy pro e, tyto politiky. Pracovní podmínky, sociální zabezpečení, sociální ochrana pracujících, bezpečnost a zdraví při práci, informace a konzultování pracujících a začlenování do pracovního trhu. Čili jedná se o minimální standardy. Samozřejmě členské státy mohou jít dále, udělat, e, stanovit si přísnější legislativu. Samozřejmě hm, spolupracujeme, sledujeme členské státy v této oblasti. Někdy dochází k určitým nepochopením, určitým neporozuměním. My stanovujeme ten základ, prostě ten sokl, na kterém potom mohou členské státy stavět. Nemůžeme stanovovat legislativu ve všech oblastech Evropské unie, ale Komise samozřejmě vychází z analýz politik založených na důkazech. Snažíme se o lepší právní úpravu založenou na širokých konzultacích, než navrhneme jakoukoliv iniciativu. Tak to prostě postupujeme v rámci Junckerovy komise. Rozhodování na úrovni EU eh, probíhá takto již mnoho let v mnoha oblastech, o kterých jsem hovořil. Jsou to běžné legislativní postupy v rámci spolurozhodování, to znamená, že vy a rada tedy jste zapojeni do rozhodování o legislativě a také je tam hlasování kvalifikovanou většinou v radě požadováno místo jednomyslnosti tedy tak, aby eh, bylo možno dosáhnout schody. Nicméně je zde ještě poměrně omezený počet oblastí, kde tento běžný postup se odsud neuplatňuje. Ještě tomu tak je v určitých oblastech, kde je stále vyžadována jednomyslnost. Aby se toto napravilo, tak komise předložila dokument, který se nazývá Pasarel, takový přechodový můstek, což by vlastně mělo umožnit specifické postupy, abychom se jaksi posunuli směrem ke kvalifikované většině a k těm běžným legislativním postupům. Já doufám, že váš eh, výbor se také bude zajímat o tento dokument a bude pracovat v tomto smyslu. Během těch pěti let práce Junkrovy komise jsme předložili 27 legislativních návrhů. V zásadě aby se implementoval ten pilíř sociálních práv a také, aby Evropská unie měla rating 3A, nejen pro banky, ale také v sociální oblasti. 24 z těch 27 návrhů již bylo schváleno před volbami červnovými a ještě tři tedy zbývají. A ty jsou na vašem programu, všechny tyto tři. Je tady nové nařízení pro ESF Plus fond, a pro fond, Evropský fond pro přizpůsobování se globalizaci, kde by měl trialog začít na podzim a potom nařízení, eh, které je jediné, které ještě, kde ještě nebyla dosažena 83, kde ještě nebyla dosažena dohoda. Já bych uvedl jen několik eh, příkladů Eh, jak je významná tato legislativa, nová pravidla pro rovnováhu mezi profesionálním a, sou, a rodinným životem, potom eh, pravidla pro ochranu pracujících v Evropské unii, nový akt o přístupnosti, tak aby klíčové služby a produkty byly přístupné i pro lidi s postiženími. Více než 80 milionů lidí se to týká. 26 eh, chemit chemických eh, látek bylo identifikováno za posledních pět let a Evropská unie stanovila jasné limity pro expozici, pro vystavování se těmto chemikáliím. To je velice důležitý dokument a je to obrovská legislativní agenda tedy. Týká se to asi 100 50, obrovského množství pracujících, kteří, kteří jsou vystavováni působení chemikálií. Pak byla dosažena také schoda o přístupu k sociální ochraně, to je doporučení ke záruce pro mladé, doporučení Rady pro dlouhodobou nezaměstnanost a potom také no, agenda pro nové schopnosti pro Evropu v oblasti kompetencí, schopností a cíleného školení, vzdělávání tam vlastně, protože vzdělávání patří jasně do princip, pod princip subsidiarity, ale cílený uh, eh, training, vocation training je to slovo v angličtině, zde se provádí mnoho činností, aby se zlepšila tato oblast. Jak už paní předsedkyně zde hovořila o nezaměstnanosti, nezaměstnanosti mladých, že je potřeba asi zlepšit schopnosti mladých lidí, ale nejenom nezaměstnaných mladých lidí, ale i těch lidí, kteří již pracují. Komisařka Tyson opravdu věnovala velkou část své politické práce modernizaci tady to, tohoto cíleného specifického školení, vzdělávání, tak aby vlastně není vždy nutné tedy posílat eh, děti na univerzity, aby byli právníci nebo lékaři, ale také vzdělávat v technických eh, oborech, aby opravdu jejich eh, vzdělání bylo přizpůsobeno potřebám trhu. V této oblasti si myslím, je, byla schválena velmi důležitá nová legislativa v nedávné době, v posledním roce. Já teď budu hovořit německy, jestli dovolíte chvíli. Volný pohyb pracovníků je samozřejmě jednou z hlavních zásad Evropské unie. V tuto chvíli existuje zhruba 17,5 milionu evropských občanů, kteří tohoto práva každodenně využívají, žijí v jiném členském státě, pracují zde 17,5 milionu. To představuje zhruba obyvatelstvo Holandska, Nizozemska, kde žijí. To znamená, že to je poměrně dost lidí. My chceme příští rok v létě přepracovat směrnici o vysílání pracovníků. Je to slib, který jsme přednesli tady v Evropském parlamentu před pěti lety. Myslím si, že lidé, kteří odvádějí stejnou práci, by měli dostávat eh, stejnou mzdu. Lhuta eh, lhůta eh, uplyne 36.2020. My tedy potřebujeme mít jasnější, přísnější pravidla pro zaměstnavatele, ale také pro uh, úřady práce. Začína, začne tím tedy nová fáze uh, férového, uh, férové regulace trhu práce. V tomto roce začne pracovat nová agentura v Bratislavě. Do roku 2024 by měla uh, dospět ke své plné kapacitě a měla by tedy dodržovat nebo dohlížet na dodržování předpisů relevantních na trhu práce. I s ohledem na vysílání pracovníků. Evropský parlament v této souvislosti hrál velmi důležitou roli při vyjednávání o základním nařízení o této agentuře. Bylo to všechno schváleno během jednoho roku. A nyní budu pokračovat v angličtině. Druhý blok. Eh, budu mnohem stručnější. Evropský semestr. Druhá hlavní oblast naší práce je evropský semestr. Je to velmi komplikovaný název pro něco, co je poměrně jednoduché. Je to každoroční cyklus ekonomické koordinace v EU. Nejde o legislativu, jde o koordinaci národních politik. Koordinace v rámci semestru zkrátka pomáhá členským státům při reformách jejich systémů, při podněcování hospodářského růstu a snižování nezaměstnanosti po eh, hospodářské krizi. My jsme vydali dokument se základními statistickými údaji o eh, eh, evropské ekonomice v tuto chvíli, to znamená v září roku 2019 a z těchto folií jasně uvidíte, že míra nezaměstnanosti klesla a že neustále klesá. Samozřejmě, že je potřeba to všechno porovnat s hloubkou krize. Rád bych se tedy vyhnul dojmu, že tyto, tato pracovní místa vytvořila Evropská komise, vytvořily je podniky, členské státy a vždycky musíme být velmi obezřetní, když hovoříme o těchto číselech, protože se jedná o evropský průměr a musíme je vztahovat eh, ke, eh, k údajům z období krize. A vždycky mějme na paměti, že to jsou průměry. Pokud ty průměry eh, rozřadíme na jednotlivé členské státy, tak zjistíme, že je to velmi obtížná situace, protože v některých státech je ta nezaměstnanost skutečně vysoká, především nezaměstnanost mladých lidí. To znamená, že tyto statistiky musíme brát s velkou obezřetností, s velkou výhradou. Nikdy tomu ale nebylo tak, že eh, by tolik lidí v Evropské unii pracovalo od doby, kdy se tyto statistická, tato statistická data sbírají. Pracuje také nejvyšší počet žen. Ale eh, z tohoto pozitivního vývoje nemají stejný užitek eh, všechny členské státy. Stále eh, existuje sociální vyloučení, jsou tu znevýhodněné, znevýhodněné skupiny děti v některých členských státech, mladí lidé. Eh, lidé s postižením, etnické menšiny, především Romové. Těmto skupinám se musíme i nadále věnovat. A dále musíme eh, také se zaměřit na bezdomovectví a zaměřit se na sociální bydlení. To jsou další dva problémy, které máme na svém programu. Evropský semestr je stále více sociální a nyní se zabývá otázkami, které přesahují Eh, klasické portfolio eh, ministrů financí. Eh, můžeme si tedy zorganizovat seminář o evropském semestru, ale já si myslím, že hlavní poselství, které dnes chci vyslovit, ní, že to musíme brát vážně. Není to pouze záležitost ministrů hospodářství a ministrů financí, má to velmi silnou sociální složku. Pan Juncker i paní Tyson na tom eh, pracovali velmi intenzivně. Sociální nebo Evropský pilíř sociálních práv je nyní pevnou součástí evropského semestru. Máme taky eh, sociální scoreboard, díky němuž srovnáváme členské státy na základě různých eh, hledisek. A to je důležitý nástroj, který tedy motivuje členské státy k tomu, aby přijali nutná opatření, eh, Často totiž členské státy zaostávají. Pak jsou tu ještě doporučení pro jednotlivé země eh, CSR jak tomu říkáme v našem žargonu, to jsou každoroční rozhodnutí přijatá radou a komisí, v nich se doporučuje členským státům, aby přijali určité kroky. A pokud se podíváme na CSR, tak zjistíme posun nebo větší zaměření na sociální oblast. 44% všech doporučení se týkalo právě sociálních otázek a také dovedností. Opět se nám tu objevují dovednosti. Rád bych taky uh, zmínil, že eh, paní předsedkyně chce tedy do tohoto procesu mnohem více zapojit Evropský parlament, tedy právě vás. Eh, komisaři zodpovědní za evropský semestr přijdou do Evropského parlamentu a budou s vámi diskutovat předtím, než budou přijaty jednotlivé kroky v rámci Evropského semestru. To je tedy nový to je tedy novinka další fondy. Nejdůležitější z nich je Evropský sociální fond, který je zakotven ve smlouvách. To znamená, že již 16 let to byl hlavní nástroj, eh, díky němuž Evropská unie investovala do lidí v dalším finančním období, to znamená 2021 až 2027 eh, chce komise tento pilíř nebo tento fond ještě posílit. Bude se tomu říkat ESF+, Evropský sociální fond plus. Komise navrhla fond Eh, který by tedy na sedm let činil 1,2 miliard euro. Já si myslím, že to tedy bude podobné jako dnes, pokud to eh, tedy bereme v reálné hodnotě peněz. Je to velký závazek, pokud se podíváme, že celkový rozpočet je pod velkým tlakem a vůbec nehovořím o tom, jaké dopady by mohl mít Brexit. To znamená, že tato částka vyjadřuje naprosto jednoznačnou eh, hodnotu, kterou komise přikládá této oblasti. Je to zhruba desetina celkového rozpočtu. Proč se tomu říká ESF+. Říká se tomu ESF+, protože my skutečně kombinujeme v jednom právním textu čtyři různé fondy, ESF jako takový, ale také další fondy, které jsou dnes zpravovány na základě vlastního nařízení. To znamená, že se snažíme to celé zjednodušit, zefektivnit, chceme více využívat synergických efektů. Eh, my tu máme tedy eh, nařízení týká se iniciativy pro, zaměstnanosti, eh, pro zaměstnanost mladých, potom fond pro pomoc nej, chudším ve společenství, potom ten program EASY pro inovaci a ještě další věc, Evropský program pro zdravotnictví nebo pro zdraví. Nejsem si jistý, to, jestli to spadá do kompetencí vašeho výboru, ale do budoucna to bude součástí ESF+. To znamená, že chceme zprávu eh, těchto fondů zjednodušit. Pak je tu ještě Evropský fond pro přizpůsobení se důsledkům globalizace, eh, který je vždycky využíván po určité události a má tedy pomoci členským státům anticipovat určité věci, modernizovat trh práce. Také je potřeba nabízet eh, nutná, eh, nutnou kvalifikaci, rekvalifikaci, zvyšovat dovednost zaměstnanců. Je to vlastně eh, známka solidarity Evropské unie s těmi, kteří přišli o práci v důsledku globalizace a šoků eh, v rámci eh, celosvětového hospodářství. To znamená, že to je to, co jsem vám chtěl představit, co je k dispozici a těšíme se na spolupráci s vámi. Pak bych chtěl ještě zmínit program Invest EU. My eh, tomu v tuto chvíli říkáme Junckerův plán, ale do budoucna se tomu bude říkat Invest EU. To jsou vlastně půjčky. Tady jsou to tady půjčky poskytované bankami, za které se zaručí Evropská unie a je tu také velmi silná sociální dimenze, 4 miliard, miliony nebo miliardy euro eh, a ten pákový efekt by měl dosáhnout až 50 miliard. Potom no, ještě sociální dialog. Rád bych eh, tedy zdůraznil, že to je naprosto klíčová věc tento výbor eh, může vdechnout sociálnímu dialogu novou dimenzi. Eh, sociální dialog posiluje roli sociálních partnerů eh, v evropském semestru a také na vnitrostátní úrovni. Naše generální ředitelství tady zodpovídá za dialog napříč různými sektor, sektory a také odpovídá za odvětvové dialogy a my si musíme uvědomit, že právě sociální dialog hraje klíčovou roli při utváření tohoto eh, pilíře. každé dva roky probíhá tripartitní sociální summit na nejvyšší politické úrovni. Jsou tam zástupci jak eh, odborů, tak zaměstnanců, eh, nebo zaměstnavatelů, tak státu. Rád bych řekl, že tedy sociální partneři a občanská společnost není to samé, ale občanské společnosti věnujeme velkou část naší politiky, protože bychom nebyli schopni realizovat naše opatření bez neustále podpory ze strany nevládních organizací a dalších subjektů eh, občanské společnosti. Omlouvám se za to, že jsem hovořil tak dlouho, snažil jsem se soustředit na to nejdůležitější a Dovolte mi, abych řekl ještě pár slov o tom, co nás čeká v budoucnu. Ano, je to tak, že hlavním vodítkem jsou politické eh, pokyny, paní zvolené předsedkyně. Eh, určitě jste s tom zaznamenali celou řadu velmi důležitých iniciativ. Některé z nich se velmi záhy objeví již eh, během prvních stadní jejího působení. A já tedy Eh, spolu s kolegy z, i z jiných generálních ředitelství eh, budu na tom pracovat. Jsou to pokyny, které nás, jsou pro nás závazné a budou závazné v okamžiku, kdy začne působit nová komise. Určitě je pro mě v tuto chvíli obtížné pouštět se do nějakých detailů, protože uh, bychom tedy neměli uh, příliš předvídat to, co se stane po prvním listopadu, až se nová komise chopí práce. Já doufám, že to tedy budeme vědět velmi brzy. Nicméně mi dovolte, abych řekl pár slov. Za prvé, pokud to srovnáme se situací, ve které jsme byli v roce 2014-2015, je naše situace mnohem lepší. To znamená, že ten výchozí bod se Zlepšil jsme mnohem lepší výchozí situaci, ale to neznamená, že bychom měli usnout na Vavřínech. Viděli jsme čísla. Čísla eh, vykazují tedy správný vývoj. Je jasné, že jdeme správným směrem, ale to neznamená, že jsme vyřešili všechny problémy. Zcela naopak už jsem hovořila o tom, že tu jsou neustále velké eh, rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. Eh, pokud jde o chudobu, nezaměstnanost, to je nepřijatelné. Musíme se tomu věnovat za spolupráce se členskými státy, s vámi a se sociální sociálními partnery. Eh, jsou to také znevýhodněné skupiny, o O nich jsem také hovořil, myslím si, že na ně se budeme muset neustále zaměřovat a dále jsou to trendy. Trendy, které jsou nám všem jasné eh, a v některých oblastech budou vyžadovat naprosto zásadní změnu myšlení, nové modely. To je eh, budoucnost práce, její, tedy svět práce se změní před našimi, našima očima a my musíme přizpůsobit naše systémy, musíme na pomoci členským státům v tom, aby byli schopni změnit svoje systémy. V Evropě dochází k jednoznačným demografickým trendům, kterých jsou si také všichni vědomi a bude potřeba eh, na to navázat další politické kroky v nadcházejících letech. A dále ten zmiňovaný přerod. Přerod v souvislosti s klimatickými změnami. My tedy eh, v roce 2050 máme dospět k uhlíkově neutrální ekonomice. Myslím si, že ta transformace nebo ten přerod je naprosto zásadní. My musíme přizpůsobit naše společnosti, ale eh, zároveň zůstat konkurenceschopný, neopustit naše dosavadní modely, systémy a Eh, pokud se podíváte na eh, projev eh, paní zvolené předsedkyně, tak právě toto je téma, na které se chce zaměřovat. Já se na to velmi těším, chci na tom pracovat i za spolupráce s vámi a rád bych vám v tuto chvíli poděkoval za pozornost. Thank you very much. Děkujeme, pane Korte, za tuto prezentaci. Now I will give floor. Teď předám slovo koordinátorům. ale skutečně nám čas běží, takže každý z vás bude mít jenom dvě minuty na svoji otázku. Takže se pokuste vyjádřit, co potřebujete. Za EPP to bude pan Radke, máte slovo. Jako- ano, paní předsedkyně, vážený pane Korte, velice vám děkujeme za to, že jste nám tedy jste přednesl, jakých úspěchů bylo dosaženo v minulém volebním období. Také jsme zažívali to i ve volebním boji. Téma sociální Evropa, to vlastně nehraje v myšlení mnoha lidí vůbec žádnou roli a musíme opravdu si závažně pouvažovat o tom, jakým způsobem toto změnit k pozitivnějším vnímání, tak jak lidé mohou, abychom jasněji vysvětlovali, jak lidé z toho mohou těžit tedy, abychom aby vlastně jsme tohoto dosíli. Já bych se chtěl zmínit o jednom konkrétním bodě. Vy jste mluvil o tom evropském semestru, a že je to také, tak, a potom také sociální semestr je bod, který mi jaksi chybí. Je zde otázka eh, kolektivního eh, vyjednávání. Eh, také předsedkyně komise hovořila o minimálních mzdách, minimálních platech, ale to jsou všechno jen takové berličky. A je, to, je zde náš hlavní princip je sociální tržní ekonomika, tak aby byly spravedlivé platy a vlastně ty minimální platy, to je už jenom taková pomocná berlička, ty nemohou vyřešit něco, co vlastně se nestanoví e, i na základě politické vůle a proto já bych bojoval za e, tyto kolektivní dohody v jednotlivých členských státech, které hrají, by měly hrát velmi důležitou roli, měly by bychom se na to silněji zaměřit, také právě na princip toho sociálního tržního eh, eh, hospodářství, který by nám měl ležet více na srdci. Jongerius. Děkuji za, za SAD, paní Jongerius, děkuji. Děkuji panu Kortemu za tuto prezentaci toho, co dělá generální ředitelství MP, práci, kterou jste od, už odvedli. Určitě bylo dobré, že jste začal Evropským pilířem sociálních práv, protože to je základní princip a máme všichni společný politický závazek v této oblasti. Takže já bych se chtěla zeptat zejména právě na tento společný závazek. Protože když tady poslouchám eh, různé projevy a projevy paní budoucí komisařky, eh, eh, předsedkyně komise, tak se mi zdá, že ano, všichni máme nějaké odpovědnosti, všichni musíme plnit sliby a závazky sociálního pilíře. A vy jste zmínil například dostupné bydlení. To je jeden z těch 20 principů. Bude nějaká iniciativa od komise, která se tomu bude věnovat, aby se navýšil počet dostupných jednotek na bydlení a obecně jim za to vlastně Není tady vlastně poměrně veliké riziko, pokud se jedná o zásadu subsidiarity ze strany Evropské komise. Protože eh, Často lidé říkají, že to je přece odpovědnost členských států naplňování příslibů sociálního pilíře. Takže konkrétněji. Jak se k tomu postaví komise? Přinese nějaký návrh například na směrnici, která zajistí spravedlivé podmínky pro platformní pracovníky, vy hovoříte o prekérní práci, o budoucnosti práce a právě v platformové ekonomice už to vidíme. Lidé, kteří se tomu věnují, často nejsou spravedlivě ohodnoceni. Ty platformy potom tvrdí, že za to přece nezodpovídají, protože to není pracovně právní vztah, je to jenom IT platforma. Takže čeká nás nějaký návrh? který by ošetřil důstojné pracovní podmínky, zejména pro platformy. Paní Pislaru za Renew. Prosím, takže náš eh, koordinátor. Děkuji, pane koordinátore, děkuji, paní předsedkyně, vážený pane generální řediteli. Tato byla velmi zajímavá prezentace, která nám, je pro nás velmi užitečná, pro naši politickou skupinu bych zdůraznila to provádění toho pilíře sociálních práv, které musí pokračovat, jak jste vy sám správně řekl v úvodě, je opravdu potřeba se opírat o tento sokl ten, kolem těch tří bodů EFS plus, plus Fond pro přizpůsobování se globalizaci, který potřebujeme více než kdy dříve v následujících měsících a samozřejmě také koordinace toho nařízení 883. Ty další body, které jsou pro nás důležité v naší skupiny, to znamená jít směrem ke snižování nezaměstnanosti mladých, zejména eh, snižování počtu těch mladých lidí, kteří nejsou jaksi začleněni nikam, ani nemají práci, ani nestudují, nechodí do školy. Evropa skutečně musí myslet na budoucnost našich mladých lidí, zejména tedy těch nejvíce zvýhodněných, nejznezvýhodněnějších. A potom, co se týká přípravy toho přechodu v oblasti vzdělávání, školení, kompetencí, ten ekonomický přechod, to jste také řekl, že ty změny jsou stále rychlejší se zaváděním umělé inteligence, digitalizace do ekonomiky, čili z hlediska kompetencí, ale také přípravy na ten ekologický přechod. Já si myslím, že dost často nehovoříme o dopad na kompetence, na zaměstnanost. Vždy se hovoří o nedostatečném přechodu ekologickém, který je samozřejmě nezbytný. Co to bude znamenat z hlediska kompetencí, z hlediska nových pracovních oborů nebo míst, která budou nutně vznikat? někdy to trošku, eh, obyvatele z toho mají strach trošku. Je tedy určité minimum, které je potřeba zavést z tohoto pohledu. Za zelené paní Langensiepen. Vielen Dank, Herr. Ano, děkuji, paní Korte. Ráda bych vám poděkovala za vaši prezentaci a za návrhy, které byly velmi dobré. Ale musím k tomu vznést určité výhrady a přinést realistický přístup. Důležité zákony jsou neustále odsouvány a ta ty důležité kroky zkrátka nenastanou. To se týká směrnice o pracovní době. Jeden příklad za všechny. Vy jste eh, zmínil tedy otázku zdraví a lidé, lidi s eh, postižením. Ráda bych eh, pohovořila o lidí s, se svalovým, lidech se svalovým onemocněním. My jsme v Německu tedy zažili diskuzi o tom, že mm, lidi kteří mají umělou ventilaci, jsou zase eh, tedy přesouvány do ústavů. Důvodem bylo to, že tam se jim dostane lepší péče. Ti dotyční to vidí trochu jinak a je to v podstatě porušení úmluvy OSN. O tom se tedy velmi intenzivně diskutuje s ministrem zdravotnictví. A právě tato směrnice se na evropské úrovni eh, slibovala již před pěti lety za vaše vašeho předchůdce. Eh, minimální mzda, zásadní věc, velmi to vítám. Těšíme se na budoucí spolupráci. Ještě jeden komentář. Potřebujeme legislativu, ne pouze doporučení rady. Musí to být def, eh, roz, roz, eh, konkrétní, definitivní, musí to ovlivnit život lidí, aby věděli a viděli, co jim Evropská unie přináší. Za ID paní Žame. Oui, madame la présidente. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já jsem pozorně vyslechla, pane řediteli, vaše vaši prezentaci. Já bych začala hovořit o té eh, evropské agentuře, pracovní agentuře. Příliš nevíme o tom, jaké bude mít činnosti a pravomoci, jak bude složeno její vedení. A byla bych ráda, kdybychom možná eh, eh, se také bojovalo proti sociálnímu dumpingu, kterým trpí naše ekonomiky. Jen jeden příklad bych uvedla v našich regionů. Máme některé podniky, které vlastně mm, vysílají ty pracovníky. Evropská unie vlastně nutí k politice rozpočtových škrtů, která mají eh, velmi negativní účinky vlastně na evropskou ekonomiku. Takže tato agentura by možná zasahovala do svrchovanosti členských států jaksi svévolně. Eh, a více nebo méně eh, se nezdá úplně vyloučeno, že by vlastně měla vlastní výsady, které by vnucovala národním orgánům, které by nevedly naše země k sociálnímu pokroku, k sociálnímu dialogu a ani vlastně k ekonomice blahobytu, která by měla být naším cílem. Děkuji. Za EKR paní Gojking. Gut, vielen lieben Dank erst einmal für die Ausführung. Děkuji, děkuji vám za vaše komentáře, které byly velmi rozsáhlé. Musíme mít na paměti, že do budoucna budeme mít v Evropské unii problémy v oblastech klimatických změn, průmysl 4.0, Eh, nezaměstnanost mladých lidí. To jsou eh, některé příklady za všechny. Musíme 4,5 roku využít k tomu, abychom posílili Evropu z hospodářského hlediska a, ale abychom zároveň posílili i sociální dimenzi. Lidé, to už řekl můj předřečník, musí jasně vidět, že jim Evropská unie přináší nějaké východy, výhody a musíme se tedy zaměřit na kořeny naší demokracie a to jsou rodiny. Rád bych tedy zdůraznil eh, přídavky na děti na evropské úrovni, o kterých se teď diskutuje. Rád bych eh, nás vybídl k tomu, abychom byli aktivní, abychom se chopili iniciativy legislativy, abychom přispěli k tomu, že lidé pocítí, že Evropská unie jim přináší nějaké výhody a abychom také určitým skupinám vzali eh, jejich živnou půdu. Potřebujeme tedy hospodářsky silnou Evropu, ale zároveň musíme se postarat o to, aby byla i sociálně vyvážená, protože jinak budeme čelit problémům, eh, které nás dostihnou, pokud eh, nevyužijeme 4,5 roku, které máme před sebou. My jsme se rozhodli, že někde budeme eh, šetřit peníze a že ty peníze tedy investujeme lépe, cíleně, účinněji eh, ku prospěchu lidí. To je to, co si přeji. Eh, takže vám velmi děkuji za vaši rozsáhlou prezentaci a doufám, že tedy zaznamen, že si zaznamenáte nebo poznamenáte moje komentáře. Děkuji teď předám slovo těm z vás, kteří by snad chtěli položit nějakou otázku. Já stále zapomínám na GUE a neberte si to prosím osobně. Takže teď pan Willumsen. Ano, děkuji. Není dobré na nás zapomínat, protože jsme sice malí, ale důležití. Alespoň když se zeptáte nás. A určitě Eh, se vždycky ozveme, kdybyste náhodou zapomněla. Děkuji vám za slovo, děkuji, že jste přišel. Je důležité vést tento dialog. Pokud se jedná o přání paní von der Leyen zavést evropskou minimální mzdu, já, si, já vím, že je to ještě brzy, ale když se podíváme na její politický program, tak to je něco, co by měla navrhnout během prvních 100 dnů. Co vy očekáváte, že by byla ta minimální mzda, jaká by byla její výše, jak, jak by to bylo ve vztahu k průměrné mzdy, jaký by byl ten poměr? Bylo by to všude ve všech členských státech stejné? A dále bych se zeptal, jak zajistíte, že se bude eh, respektovat ten severský model pracovního trhu? Protože máme pracovní podmínky, které, o kterých rozhoduje téměř výhradně kolektivní vyjednávání mezi sociálními partnery a nikoli zákon. Takže to jsou dvě krátké otázky na vás. Děkuji za tuto stručnost. Dobře, tady mám tedy seznam jmen. Napřed pan Zechovský. Děkuji. Já jsem viděl, že pan Korte má skutečně celou řadu jazyků, které ovládá. Já vyzkouším jeho češtinu. On mi určitě bude rozumět a odpovíme česky. Takže moje první otázka. Pane Korte, ohledně e, e, e eurofondu a CDFOBů, který jste tady zmínil. Já jsem obě dvě agentury navštívil a jsem každý rok odpovědný za jejich discharge v kont e, výboru. Přestože tyto agentury mám rád, chápu jejich historický význam, tak v současné době se ptám na jejich eh, budoucí uplatnění nebo na to, jakým způsobem mají tyto agentury fungovat. Zda jejich expertízy a analýzy vlastně zohledňujete ve vaší práci, popřípadě zda by nestálo za to se zamyslet, eh, jestli tyto agentury třeba nespojit nebo je nějakým způsobem nereformovat. Druhá otázka se věnuje eh, sociálním nerovnostech v některých eh, státech. rakousko zavedlo pro občany z jiných zemí evropské unie krácení vlastně přídavků na děti. odpověď evropské komise byla jasná paní komisařka velmi to zkritizovala ale už tady chybí další krok. občané eh, mnoha zemí se ptají jak bude evropská komise postupovat a proč to tak dlouho trvá. a třetí otázka ohledně rozpočtu eh, máte pravdu že máme spoustu, spoustu skvělých projektů opravdu třeba tohle co tady ukazujete ukazuje že evropská politika v posledních letech byla velmi dobře nastavená ale zkoušeli jste se třeba zamyslet nad větší efektivitou esf eh, a třeba zaměření víc na výsledek než na formální plnění požadavků při čerpání těchto fondů? děkuji za odpovědi. Mr. Danielson? Pan Danielson teď, prosím. Děkuji. Já využiji možnosti hovořit švédsky. Děkuji panu generálnímu řediteli za tuto prezentaci. Jenom pár slov na začátek. Bych se chtěl vyjádřit k tomu, že tedy máme těch 100 dnů, kdy budeme chtít eh, hovořit o té minimální mzdě. A je určitě dobré, že se ubíráme tímto směrem, že budeme navyšovat, ale bez našich partnerů to nepůjde. Je důležité vzít v potaz různé možné modely, které nacházíme napříč Evropou. To je pravda, ale moje otázka se týká toho, že máme 40, 4 tisíce lidí, kteří umřou v práci. 80 tisíc umře kvůli expozici e, radiaci, takže máme celou řadu dalších sociálních problémů, které také vedou e, k různým ničivým důsledkům. Takže e, pokud jde o prostředí, v němž se pracuje, tak tam bychom měli být také ambiciozní. Potřebujeme k tomu strategii, která bude zahrnovat také eh, nulovou umrtnost práci. Člověk se ráno probudí, jde do práce a měl by mít možnost se vrátit domů za rodinou večer bezpečně. A tato nulová úroveň to je důležitý cíl, který musíme následovat. Musíme k tomu mít indikátory a musíme mít měřitelné výsledky. Takže moje otázka je jednoduchá pro vás. Dostaneme v tomto podporu komisi? komise? V bezpečnosti práce, v bezpečném pracovním prostředí s, nulovým, s, s nulovou umrtností jako cílem. Děkuji. Pan Manders. Děkuji. Já zastavuji 50, zastupuji 50 plus z Nizozemska. Hovořili jsme tady o evropských volebních kampaních a silně se tam ozývalo slova prosperita, zejména co se týče nadnárodních společností a vy jste sám to zmiňoval, že musíme zahrňovat ty, kteří jsou vyloučeni. V tomto konkurenčním prostředí člověk vyhraje nebo prohraje, nic jiného. A my musíme pracovat společně, je to pro nás společná výzva. Komise a parlament musí najít společné řešení, jak zahrnout ty, kteří jsou vyloučeni, protože Nejsou to jenom mzdy, nejsou to jenom jejich příjmy. Máme i jiné důležité otázky. Pro ty, kdo jsou vyloučeni, je důležité se začlenit zpátky do společnosti nejenom finančně, ale skutečně se zapojit na sociální úrovni a tak dále. Takže moje výzva pro vás je, hledejte s námi, prosím, s Evropským parlamentem řešení. Například potřebujeme novou stříbrnou ekonomiku nějakým způsobem ošetřit pro ty naše seniory. To je vyloučená skupina a týká se to vlastně všech členských států. A já doufám, že tuto výzvu přijmete a že v příštích letech společně najdeme řešení, abychom zapojili tyto členy společnosti skutečně do společnosti nejenom finančně, ale i po sociální stránce. Děkuji. Pan Saliba a potom ať se připraví pan Marina. V první řadě děkuji panu generálnímu řediteli za jeho prezentaci a mám dvě otázky. Za prvé, Pokud se jedná o záměry komise, už jsme si vyslechli několikrát opakovaně otázku digitalizace. To se zmiňuje často. Má to svoje dopady, o tom se také hodně hovoří. A myslím si, že je na čase, abychom projednali konkrétní návrhy legislativy, která ošetří tyto dopady digitalizace na pracovišti. Právo se odpojit, to je také důležitá věc. A je to něco, co je potřeba implementovat. Ve Francii už se to například stalo. A vidíme poměrně pozitivní výstupy z této implementace, takže mě by zajímalo, zda v novém pracovním programu komise jsou nějaké plány na to, aby právo se odpojit bylo ošetřeno ve všech státech. Pokud jde o Evropský fond pro přizpůsobení se důsledkům globalizace a jeho revizi, tak to je podle mě fond, který musí pokrýt všechny možné skutečnosti, a to i v menších členských státech, jako je například Malta. My na Maltě nemáme úplně mnoho podniků, které by měly mít více než 500 zaměstnanců. Takže aby ten fond byl efektivní, a dobře využívaný a skutečně vedl k těm výsledkům, se který, kvůli kterým byl vůbec vytvořen, aby pokryl všechny možné situace, tak musíme vzít ohled na situaci, kde máme menší členský stát, který také čelí určitým výzvám, protože má menší podniky. Stejně tak musíme zohlednit návrh Evropského parlamentu, který povede ke snížení nezaměstnanosti. Teď paní Blinkevičete, připravte se. Ano, to bylo zajímavé. Myslím si, že bychom měli být upřímní. Budoucnost Evropy se určitě bude opírat o sociální pilíř. A teď tím nemyslím jenom sociální politiku, myslím tím budoucnost Evropy jako takové. Bylo důležité si vyslechnout různé perspektivy a být svědky různých výsledků, ale my nemůžeme přehlížet ty veliké rozdíly, které existují v Evropě. Máme tady velice slabé v slabé provázání mezi jednotlivými sektory. Takže potřebujeme se zaměřit i na kvalitu. Chci zve- vyzvihnout čtyři body. Minimální mzdu, to musíme rozhodně projednat se všemi zainteresovanými subjekty, až dojde na provádění. A souhlasím s tím, co říkali už mý kolegové, protože potřebujeme podniknout určité kroky, je to naléhavé. A dále Máme tady další otázku. Jaké politické opatření nás čeká doma? Jaké jsou předvídané programy, jaké plánujete kroky, co konkrétního to bude? Vy jste už něco zmiňoval, ale mě by to zajímalo do větších podrobností. Dále máme specifickou otázku bezdomovectví. V některých členských státech A to souvisí se špatnou integrací migrantů. A za poslední nás zajímají také politická opatření pro seniory. A to má vlastně dvě stránky. A musíme je zvážit obě zároveň. Aktivní stárnutí populace, to musíme podpořit, ten aktivní život a potom soběstačnost. V tom máme mezery, musíme je pokrýt a potřebujeme k tomu politická opatření. Děkuji, prosím paní Ždenoku, aby se připravila. Generální direktoru. Děkuji, pane řediteli, za vaši prezentaci <clears throat> za dobrou spolupráci a vaše generální ředitelství pracovalo velmi produktivním způsobem. Řekli jste, že jste předložili 27 legislativních aktů, z nichž 24 bylo už schváleno, pouze tři, které dosud nebyly. Já jsem byla jmenována spravodajkou pro, pro fond pro přizpůsobování se globalizaci a určitě budeme velmi úzce spolupracovat eh, tak, aby tato zpráva byla co nejrychleji schválena, protože to je něco, co je opravdu užitečné a nezbytné pro naše občany. Je zde jedna věc, na kterou bych se vás chtěla zeptat. Ten pilíř sociálních práv členské státy spolu s komisí hodně pracují na tom, aby se vlastně sta- zpracoval, stanovil tento eh, Sokl, stanovili jsme 20 eh, společných principů. Chtěl bych se zeptat, zda vaše generální ředitelství zhodnotí výsledky, kterých bylo dosaženo v posledních třech letech, také to, co ještě nebylo, čeho ještě nebylo dosaženo, jaké jsou ty nejdůležitější priority. Další otázka, kterou bych chtěla položit. Jaký máte názor na evropské záruky pro děti, zejména tedy pokud jde o eh, chudobu dětí. Naše eh, so, strana sociální demokracie již několikrát vám položila tuto otázku a jaké jsou prostředky, které se vynakládají pro bojo, boj proti eh, chudobě dětí. Ty nejsou dostatečné, musíme spojit naše síly národní a evropské, tak, aby se nám konečně podařilo proti tomuto zvítězit. Vy hodně pracujete, spolupracujete s členskými státy, návrhy jsou dobré, doporučení jsou určitě dobrá. Kde je tedy problém? Proč členské státy nejsou schopny nebo ochotny provádět tato doporučení? Kde jsou tedy ty, nebo jaké jsou prostředky pro to, abychom dosáhli tohoto cíle? Možná, byste hovořila poněkud déle. Další, Další je paní Zinovská a potom paní Hamská, aby se připravila. Yes, thank you. Ano, děkuji. Pane Korte, jsou tři možné návrhy, které můžeme očekávat. Kolegové tady hovořili o minimálním mzdě. To je návrh paní předsedkyně, ale v rámci doporučení a pokynů v oblasti sociální politiky, tak tam hovoříme o minimálním příjmu. A co je také naléhavé, a je to opět zmiňované v tom návrhu, je ochrana praci, eh, pracovníků před mutageny a karcinogeny. To je návrh, který už je skoro připravený a doufáme, že letos vyjde, že už jej dostaneme. Další věc, na kterou čekáme ze strany komise, tak to je rámcová směrnice o participaci pracovníků na úrovni firm. Co se děje v této oblasti? Děkuji. Paní Hams. A teď paní Franc, ať se připraví, poprosím. Děkuji. Děkuji panu Kortevi za to, že zde vystoupil. Jedno z témat, které mi tady chybělo, jsou záruky pro děti. 3. prosince tento parlament rozhodl, že v příštím ESF Plus 2021 až 2027 bude vyčleněna čla, e, část 6 500 milionů eur právě na dětskou záruku, protože chceme snižovat dětskou chudobu a je to jeden z důležitých cílů rozpočtu Evropské unie. Přestože současná komise se k tomu stavěla váhavě, tak eh, španělská vláda a paní von der Leyen obhajují tuto nezbytnost evropské reakce na fenomény, které vznikají v naší společnosti. A to je něco, co eh, stále prohlubuje rozdíly ve společnosti a patří k něm právě i dětská chudoba. Ve Španělsku se domníváme, že k politický závazek není jenom něco, co vychází z ESF+, ale také eh, by měl mít svoji vlastní iniciativu. Tam bude větší závazek, velká, velké kofinancování, velký závazek ze všech stran a vlastní řízení. Takže moje otázka na vás je Evropa příležitostí která by měla být už od dětství všem přístupná. A já potřebuji vysvětlení ze strany komise, proč tady máme to spoždění, proč, když připravujeme dětskou záruku, máme takové spoždění. Takže co teď nám nabídne paní von der Leyen právě v této otázce, jaká bude, invest, jaká bude iniciativa, jaký bude závazek proti dětské chudobě ze strany komise, ze strany celé Evropské unie, protože potřebujeme chránit naše děti před sociálními rozdíly a znevýhodněním. Děkuji. Paní Francen, poslední řečnice. Děkuji. Děkuji panem Kortovi za tuto zajímavou prezentaci. Já mám dvě krátké otázky, jsou velice konkrétní. Jak hodnotíte eh, fungování Evropské pracovní rady a jak, jaké zlepšení byste očekával a také uplatňování směrnice o vysílání pracovníků a její revizi po pěti letech? Jaká je, jaký je harmonogram pro tuto revizi a jak, jako, jak, kdy čekáte závěrečnou zprávu? Děkuji. To byla poslední otázka z vaší strany a teď předám slovo panu Kortemu, aby odpověděl. Nyní máte čas do tři čtvrtě na dvanáct. Takže to by vám mělo stačit na to, abyste nám odpověděl. Já se tedy pokusím, vynasnažím se. Děkuji. Děkuji za všechny tyto otázky. Uh, protože jste se dotkli celé řady různých témat a nejspíš některé z vás eh, zklamu, protože nemůžu zacházet do podrobností o plánech pro příští komisi, ale opravdu vynasnažím se, abych vám alespoň dal nějaký rámcový kontext. Pane Radke? Eh, ano, sociální Evropa podle mého nehraje asi velkou roli v národní debatě a to je skutečný problém, přestože s předsedou Juncker Junckerem, předsedovi Junkrovi máme skoro nejlepšího komunikátora na světě, tak je pravda, že členské státy považují sociální Evropu pouze jako taky možná někdy nedůležitý, eh, ča, nedůležitou část. Nejsou tam žádná dostatečná propojení. To mě opravdu vadí a zlobí. Samozřejmě bylo by dobré, na tom to dále pracuje. Komise dělá všechno proto, co se týká evropského semestru, co se týká komunikačních aktivit jsme velmi aktivní. Eh, kolektivní eh, vyjednávání minimální mzdy, ano, Někteří eh, poslanci zde hovořili o, tom, o té minimální mzdě. Paní Frau van der Leyen k tomu řekla velmi důležitou věc. To musím najít teď hm, ve, svém, ve svých dokumentech během prvních 100 dní mého mandátu navrhnu právní nástroje, které by měly zajistit, aby každý pracující v Evropské unii měl spravedlivý minimální plat. Toto by mělo umožnit eh, pro všechny minimální platy by měly být stanoveny podle národních eh, tradic na základě kolektivního vyjednávání a nebo zákonných ustanovení. Já věřím ve hodnotu sociálního dialogu mezi zaměstnavateli a Unii, tak aby se dosáhlo nejlepšího výsledku pro pracující. Takže to je celkem jasné. Jasně řekla, že buď tedy to bude minimální mzda, která bude stanovena na základě legislativy, anebo na základě sociálního dialogu. Když hovoříme s právníky o možnostech, které existují v rámci tohoto konkrétního článku, tak je to také jasné, že tato možnost, že tuto možnost členské státy dosud nepřevzaly. Takže toto je dopoměrně základní bod, který ale dává smysl ze strany Evropské komise mm, samozřejmě, co uděláme vlastně s těmi lidmi, kteří nejsou pokryti těmi kolektivními dohodami. Tady ještě věc, tady možná eh, jsme se měli obrátit na Švédsko nebo Dánsko, tam si myslím, že opravdu je důležité a nutné, aby se tato diskuse vedla. Co se týká evropského pilíře politických závazků, tak to bude naše iniciativa. Nevím přesně na, jakou, na jaké období. Je to obrovské množství bodů na programu. Máme Stanovili jsme specifickou konkrétní skupinu, jsme ustanovili, která, vla, která propojuje zástupce všech oddělení v Evropské komisi, protože ty dimenze jsou poměrně obsáhlé, tak aby členské státy uh, aby vlastně byla pravidla stanovena pro jednotlivé členské státy. Máme tam zástupce DG Justice a dalších, kteří budou pracovat na této strategii a na reakci na zvyšující se poptávku, kterou vlastně vidíme ve společnosti, co se týká té směr, možné směrnice o ekonomice platform. Tam zvolená předsedkyně komise řekla, že se na to podívá, že se tím bude zabývat. Také vám mohu říci, že z našeho pohledu by, byl, by to mělo smysl, ale samozřejmě já jsem částečně v rukou svých politických šéfů. Takže musíme se tedy mm, zabývat těmi speciálními požadavky, které jsou potřebné pro tu ekonomiku platform. Tam některé ty tradiční modely, buď jste tedy pracující nebo zaměstnanec tedy, anebo jste OSVČ tedy. Tam vlastně jsou velké rozdíly v jednotlivých členských státech, co se týká mest, sociálního zabezpečení, důchodů. A to se stává kdyby irrelevantní, takže otázka je, jak členské státy na to budou reagovat, jaká bude odpověď členských států. Pan Radke říkal, já si samozřejmě přeji, abychom vedli evropskou, více evropskou diskusi o tomto všem, protože toto jsou nesmírně důležitá témata. Není možné uh, udělat, schválit legislativu v jedné zemi a říci si, že už všechno je v pořádku. Co se týká směrnice o vysílání pracovníků, toto opravdu je potřeba udělat na evropské úrovni, ne v jednotlivých členských státech. Paní Brine, zavádění toho evropského soklu, ano, skutečně o tom jsem hovořil, řekl jsem o tom respektive pár slov v mé úvodní prezentaci. Ekologický přechod, transformace, nové pracovní obory, kompetence. Toto je obrovská výzva. Zvolená předsedkyně komise o tom řekla velmi zajímavé věci. Pro ní to je například umělá inteligence, digitalizace našich společností, která má samozřejmě obrovský dopad na svět práce a ona řekla, že také bude provádět iniciativy v tomto smyslu. Ohledně minimální mzdy už jsem se vyjádřil, paní Langen. Já nemám na starosti oblast zdraví, zdravotnictví, ale samozřejmě jsou tam mnohé vazby, mnoha pojítka mezi eh, oblastí mé působnosti a generálním ředitelstvím pro zdraví, pro zdravotnictví. Budu se také informovat, abych vám mohl odpovědět na vaši otázku. Legislativa, já souhlasím s vašich Hmm, s vaším názorem. Můžeme také pokračovat v tom, co vlastně už zahájili členské státy, ale eh, samozřejmě smlouva zde stanoví určité hranice a jakožto zákonodárci je tedy potřeba je respektovat. O minimálním zde jsem již hovořil. Paní Žime, Evropský orgán pro pracovní záležitosti, ano, já se domnívám, že tento orgán má velice důležitou roli, kterou bude hrát. Radím vám, abyste si přečetla ten řád, který byl eh, zpracován. Tam je jasně uvedeno, jaké jsou úkoly, jaké jsou mise tohoto orgánu, jehož sídlem bude Bratislava a který se tedy bude zejména na začátku soustředovat na provádění eh, evropského AKY. Jedna z věcí, která mě mm, jak si překvapuje, nebo která na mě zapůsobily, je, že vlastně Evropská unie od roku 58 eh, založila poměrně, ustavila poměrně rozsáhlý eh, rozsáhlé orgány, všechno, téměř všechno je pokryto směrnicemi nebo nařízeními, ale co chybí v Evropské unii, a co dává mm, také otevírá cestu určitému zneužívání, to je spolupráce mezi členskými státy. Tady jsem velmi zklamán v této oblasti. Velmi zklamán, když srovnáváme to, co bylo uvedeno v oblasti celní unie například, že máme jeden celní orgán pro celou Evropskou unii, když se hovoří o inspekce prá- inspektoráty práce například, tak to je něco úplně jiného. Potom jsou zde také otázky různé kultury samozřejmě v jednotlivých členských státech. Já si myslím, že tento orgán bude hrát velice důležitou roli ve vytvoření takové zvýšené společné kultury mezi členskými státy a jsem velmi rád, že tato agentura zahájila svou práci. Bude první schůze správní rady 17. října a bude tam také zástupce Evropského parlamentu, který bude zasedat v správní radě tohoto orgánu pro pracovní záležitosti. Minimální msta, pane Williamsone, já jsem už o tom hovořil, já jsem si dobře vědom, také pan Danielsen hovořil o specifikách nordického modelu. Já to tímto tématem jsem se zabýval více než jinými tématy ve své práci a pro mě já, já se domnívám, že nejsou členské státy v Evropské unii, kde by byl sociální systém zorganizován lépe než ve vašich státech. Protože legislativa Evropské unie by ale tím byla podkopána to prostě všichni nejsou na stejné úrovni jako vy v tomto. A ano, to je možná prostrující, mohli bychom o tom vést asi bilaterální diskuse. Možná je to určitý neodůvodněný strach. Já jsem nikdy neslyšel nějaký skutečný problém, který bychom měli. Já to nechci minimalizovat. Máme minimum, minimální standardy a vaše země jdou prostě daleko dále. Dobře, no nebudu už dále rozvíjet toto téma. A kolektivní vyjednávání, jak jsem řekl, to vlastně paní von der Leyen také zdůraznila ve své řeči, že toto bude eh, jednou z velice důležitých záležitostí. Co se týká toho, co řekl pan Dechovský, Dechovský CDFOP, to je jedna z agentur, která patří pod eh, naše DG a myslím si, že odvádí velice užitečnou práci takové panorama těch znalostí, schopností, které by měl mít každý Evropan, co je potřeba, jaké schopnosti, znalosti pro pracovní místa. Bohužel ne, jsem schopen vám odpovědět ve vašem krásném jazyci, jazyce, ale budu rád, když o tom budeme mít možnost dále diskutovat spolu. V Rakousku myslím si, že jste na, uh, hovořili o té indexaci uh, děc, přídavků na děti. Zkra, to krácení nebo ta, ta indexace byla zavedena například pracující z České republiky nebo ze, ve Slovenska, kteří pracují, budou pobírat nižší přídavky na dítě, než tedy podle nás je to diskriminace, která je dovolena, proto jsme začali eh, určitý proces vyšetřování nebo sankcí tedy eh, vůči Rakousku tady v tomto. Co se týká otázky pana Danielsona, eh, speciální otázka konkrétně ohledně bezpečnosti při práci. My vlastně se snažíme zajistit maximální úroveň ochrany proti, i proti mutagenům eh, stanovení cíle nula eh, eh, chorob nebo tedy nehod s, s fatálními následky. To prostě o tom, na tom bude pracovat také další komise a toto je téma, které je nesmírně důležité a zasluhuje si to další práci. Pan Manders hovořil o o lidech nad 50, o těch eh, starších lidech, o stříbrné ekonomice. Já si myslím, že statistiky ukazují, že už došlo k pohybu správným směrem vlastně. Eh, pokles od 25 na 18 Ta stříbrná ekonomika je samozřejmě důležitá, zapojení těchto lidí. Nemus, nesmíme nechávat nikoho stranou, nikoho opomíjet jednak z morálních eh, důvodů, ale také, což je ještě důležitější, protože si nemůžeme dovolit někoho ponechat stranou. Když se podíváme na dnešní pracovní trh Evropské unie, tak je nedostatek lidí v mnoha oborech a nevyužití potenciálu, který zde je, včetně starších lidí, včetně lidí s postiženími, ale kteří přitom jsou zcela schopni pracovat v určitých oborech, pokud chtějí. Romové například, stovky tisíc Romů, kteří nevykoná, nejsou aktivní pracovně, tak toto je nevyužitý kapitál a členské státy společně s námi by měly tedy stimulovat eh, a dělat věci, aby se tedy podpořilo zapojení těchto lidí do pracovního trhu. Takže velmi souhlasím s tím, co jste řekl, co se týká legislativy v oblasti digitalizaci. Já už jsem řekl, k tomu něco? Malé, vy jste hovořil o malých společnostech. Myslím si, že předsedkyně komise nová si je velmi vědoma tady těchto problém, problémů těch malých podniků, tak aby nebyly příliš zatěžovány. Pan Maggiorino také hovořil o politice pro starší lidi, pro bezdom, lidi bezdomova. Potom je zde ta otázka minimální mzdy. Paní Blinkevičuté hovořila o pilíře. Tady bude akční plán. Myslím si, že ten akční plán je opravdu dobrý nápad a samozřejmě my sledujeme toto velmi podrobně s členskými státy v rámci semestru, tak aby v každé zemi byla ta pojítka s požadavky pilíře a také s těmi hodnotícími tabulkami v sociální oblasti, social scoreboards. Ne, ne u všech principů, ale u většiny z nich. A skutečně ten akční plán by zde mohl být velmi užitečný na úrovni EU, kde jsme také e, předložili legislativní akty a potom také, aby se to propojilo s tím, co se dělá v jednotlivých členských státech, abychom se také podívali na zprávu, na řízení toho pilíře, jak, se to, jak je to vlastně zorganizováno, tak abychom já si myslím, že ve vaší zemi v Litvě vy jste velmi dobrý příklad. Tam jsou konkrétní kontaktní místa, která se zabývají implementací pilíře v jednotlivých částech společnosti, takže samozřejmě na tom to budeme dále pracovat. Minimální mzda, to není stejné jako minimální výdělek. Tady bychom se mohli podívat na to, co u toho minimálního příjmu bychom mohli udělat na evropské úrovni a zase se na tom musí pracovat v členských státech. To je práce, která probíhá teda a bude, se, bude v ní pokračovat i nová komise. Německé předsednictví v druhé polovině roku podle kontaktů, které jsme s ním navázali, je velmi připraveno na tomto pracovat a také to zapojit do své pracovní agendy. Takže bude hodně aktivit v této oblasti, ale Nevím samozřejmě, jaké budou konkrétní iniciativy nové komise. A potom paní Holmes a další. Já mohu jen připomenout to, co už jsem, co říkala předsedkyně komise, co se týká dětí a záruky pro děti, podpořit každé dítě v jeho potřebách. Máme zde Evropskou záruku pro děti to by mělo pomoci zajistit, že boj proti chudobě a proti sociálnímu vyčlenění a přístup k vzdělání a zdravotní péči všech dětí ve všech členských státech. Musíme si uvědomit, že toto je určitě téma pro trialog. Pár slovíček abych do, musím se stívat, abych dodržel čas. Nejsem přesvědčen, že musíme nutit každý členský stát, aby se účastnil tohoto podíl na tomto rozpočtu. Musíme tedy vést trialog o tom, zde bude určitě ještě prostor k diskusi. A možná, že priority některých toto nejsou, takže musíme být opatrní zde. Samozřejmě mělo by se to Mělo by se v tom pokračovat, ale je to něco, o čem se musí hovořit později v rámci trialogu. Pracovní rada, rada ministrů práce, ano, máme příručku, handbook, kde se vysvětluje, jak by měla ta rada pracovat která byla zpracována v minulých letech, také co se týká spolupráce se sociálními partnery. Zde jsme připraveni pokračovat, ale zatím nebyli schopni zaměstnavatele s odbory a se zástupci zaměstnavatelů se shodnout na nejlepší možné cestě, kterou by se měli ubírat dál. Takže je potřeba učinit nutné další kroky. A je zde také zpráva, kterou ještě předloží stávající komise o té stávající směrnice a potom se podíváme na tu novou směrnici, jakým způsobem bude tedy implementována v příštím roce, jak členské státy implementují. Komise také pracuje na pokynech, o na těch nových pravidel, nových pravidlech. Tam zpravodaj samozřejmě bude hrát velice důležitou roli. Text je už k dispozici samozřejmě při přeložený, tak aby všechny členské státy se si ho mohly přečíst. Máme pracovní skupinu, která pracuje no zde ještě mnoho otázek, které bude potřeba vyřešit. Takže to bude ještě hodně práce, která se bude provádět v následujících měsících a letech. Incredible job you've done. Děkuji, odvedli jste výbornou práci Krásně jste nám odpověděl na otázku v tolika jazykých, to na mě udělal veliký dojem. Máme 11.47, takže jste to i krásně načasoval. Já vám děkuji za prezentaci, děkuji za všechny odpovědi na naše otázky a budeme se těšit na další spolupráci. So dear call. Milí kolegové, budeme pokračovat v práci. Čeká nás prezentace studie EU a MLP. Společné utváření budoucnosti práce. Nejprve tady dostane slovo autor studie a bude mít možnost nám ji představit. Bude to profesor Francesco Pastore. Pane profesore, máte slovo. Děkuji. Děkuji. Je mi ctí vám dnes představit naši studii. Studie je podle mého názoru velmi užitečná, protože dobře popisuje vztah mezi Evropskou unii obecně a Evropskou komisí zvlášť na straně jedné a MOP, Mezinárodní organizací práce na straně druhé což, jak víte, je jeden z hlavních aktérů na mezinárodní scéně v oblasti sociálních problémů a trhu práce. Pojďme se podívat na další folii. Děkuji. Pokud uh, se mám zaměřit na strukturu prezentace, tak nejprve představím strukturu studie. My se budeme zaměřovat především na její poslední část, to znamená budoucnost světa práce a následně pohovořím i o historickém vývoji vztahu mezi Evropskou unii a MOP a e, pro Každé z těch období, které jsme identifikovali, eh, popíšu historický kontext a také výsledek spolupráce mezi oběma institucemi. Poslední část eh, prezentace a zároveň poslední část eh, studie hovoří o budoucnosti světa práce. My nehovoříme o revoluci, ale o evoluci, protože se domníváme, že vývoj bude méně dramatický, než napovídají některé studie. My jsme probírali i motivaci k té studii. Naším cílem je především to, abychom připomněli stoleté výročí vzniku MOP a 60-leté výročí spolupráce mezi EU a MOP. Tato spolupráce totiž začala přesně v době, kdy vznikla eh, římská smlouva po eh, rok po vzniku římské smlouvy tedy byla první schůzka mezi EU a MOP. Vidíte, že to bylo období neformálních vztahů a Naším cílem bylo ukázat, že tato spolupráce významným způsobem přispěla k formování evropského sociálního modelu. Za značná část spolupráce mezi EU a MOP během posledních 60 let, ale především během posledních 20 let, jak ukazuje naše studie, je vlastně výsledkem společných setkání. Obě instituce vynakládaly velkou snahu, snažili se spolupracovat a tato studie se snaží poskytnout určitý alternativní pohled na EU. Pokud se totiž někdo podívá na Maastrichtskou smlouvu a pokud bude mít za to, že, to, že tu jsou eh, znázorněny cíle EU, to znamená fiskální a monetární stabilita, tak eh, si musíme uvědomit, že tam mince má i druhou stranu, to znamená sociální model Evropy. Eh, snaha zlepšit kvalitu pracovních míst, vytvářet důstojná pracovní místa, pracovní místa, která jsou tedy založena na vysoce kvalitní výrobě, na ekonomice znalostí a tato studie se tedy snaží popsat tyto základy tím, že se zaměřuje na spolupráci mezi oběma zmiňovanými institucemi. Pokud mohu říci pár slov k metodologii a také k našim zdrojům tak bych rád řekl, že je to tedy první studie zaměřená na naši spolupráci. Eh, nebylo tu mnoho sekundárních zdrojů. Zaměřovali jsme se také na zápisy z jednání na vysoké úrovni mezi EU a MOP, kde se vlastně stanovoval společný přístup k hlavním sociálním problémům a navíc jsme vedli interview s celou řadou eh, svědků, významných svědků, důležitých osob, které zodpovídaly za eh, zmiňovanou spolupráci. V rámci těchto rozhovorů jsme získali celou řadu informací, kterou bychom jinde nezískali, které bychom jinde nezískali. To znamená, že uh, Podobné věci se nikde jinde dříve neprobíraly a doufáme, že budeme v tomto výzkumu eh, pokračovat, což je důležité, pokud chceme zdůrazňovat význam evropského sociálního modelu. Z metodologického hlediska bych rád zdůraznil skutečnost, že každá kapitola, eh, každá politická oblast eh, byla spjata s normativní analýzou, Vedli, vedli jsme také všeobecnou diskuzi o e, předpokladech, politických předpokladech dané oblasti. Snažili jsme se ukázat, jak tyto myšlenky e, byly stvárněny v konkrétním politickém programu EU v těch důležitých evropských dokumentech. První část spolupráce začala již eh, v roce 1958, to už jsem řekl. Na počátku se jednalo spíše o neformální zasedání a vztah mezi oběma institucemi eh, byl eh, takový agenturní, protože MOP bylo, byla jako agentura EU v oblasti práce. V té době agent, Evropská unie se mnohem více zaměřovala na vnitřní rozvoj a stávala se také mezinárodním hráčem v rozvojovém světě, ale nebyl tu dostatek lidských zdrojů a dostatek expertních znalostí, abychom mohli řešit problémy eh, v rozvojovém, zem, v rozvojovém světě. A MOP se tak stala eh, jakousi výkonnou agenturou EU v této oblasti. Postupem času ale Evropská unie stále více zapojovala MOP do svých vnitřních záležitostí. Na další folii chci ukázat, že se konala celá řada zasedání. Byla to nejprve neformální zasedání, která se ale postupně stále více formalizovala. <laughs> Obě instituce vysílaly pozorovatele do druhé instituce, aby lépe poznali styl své práce, ale stále ještě to bylo období, kdy nebyla spolupráce formálně definována. Nejdůležitější dokument, ve kterém eh, tedy je znát vliv MOP v tomto období, je Bílá kniha Jacques Delora, eh, Byla to zpráva o růstu, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. Právě tam se velmi silně zdůrazňoval sociální aspekt, aspekt investic, eh, růstu, znalostí a právě toto je dokument, který, eh, ve kterém je naprosto zřejmý vliv spolupráce s MOP. Pokud jde o tuto folii, nebudu se pouštět do detailů. Pouze jsem se vám snažil ukázat, jakým způsobem tedy probíhaly ty hlavní kroky naší spolupráce. A snažil jsem se vám také ukázat, kolik práce do toho bylo investováno a jak se ta spolupráce během let vyvíjela. Začala neformálně, postupovala eh, stále více formalizovaně. Dalším období bylo, obdobím bylo období 2000 až 2007 kdy EU a MOP už byly do své práce vzájemně mnohem formálněji zapojeny. Představitelé obou institucí se setkávali pravidelněji, konalo se ku příkladu eh, setkání tehdejšího předsedy eh, komise pana Prodyho s tehdejším předsedou MOP. Setkávali se také komisaři, spolupráce byla formalizovaná, rozhodli se, že budou probíhat pravidelná zasedání na nejvyšší úrovni a z jejich zápisů je také zřejmé, kdy nastaly ty historické okamžiky, kdy se konala tato jednání a to, jak se ta spolupráce pomalu rozvíjela jak fungovala stále lépe a jak tedy přispívala k, utvoření, k utváření evropského sociálního modelu. této době tedy MOP přispívala k práci komise, týká se to tedy mimo jiné udržitelného rozvoje. Eh, já se kvůli nedostatku času nebudu pouštět do detailu, ale v té zprávě je skutečně zřejmé, co byla ta hlavní téma ať už jsou to zelená pracovní místa pro nás, pro výzkumníky je naprosto zásadní pochopit, jak pokročila byla spolupráce mezi MOP a EU v této věci, v těchto oblastech. My si musíme uvědomit, že e, ta spolupráce měla velký význam, proto tedy stojí za to si přečíst tuto studii, zaměřit se na spolupráci obou institucí. Snažili jsme se poměrně detailně zachytit historii těch jednání, je to taková podrobná kronika. V roce 2007 nastal další milník v eh, naší vzájemné spolupráce, protože eh, přišla hospodářská krize a naše spolupráce se zaměřovala především na nezaměstnanost mladých lidí. Záruka pro mladé byla iniciativou Evropského parlamentu, to všichni víme, ale z této studie je zřejmé, že ta myšlenka vznikla také v MOP, že byla založena na zkušenosti ze skandinávských zemí. MOP tedy významným způsobem přispěla eh, k provádění garance pro mladé v evropských zemích, ve zbývajících evropských zemích. A v, v minulých letech, pokud budeme dál postupovat eh, v historii, tak se spolupráce mezi oběma institucemi posouvala eh, dál. Hlavním těžištěm našich diskuzí byl ku příkladu koncept Průmysl 4.0, nezaměstnanost mladých se vrací na úroveň před krizí, to znamená, že v tuto chvíli se můžeme do budoucna dívat optimističtěji a můžeme začít přemýšlet o příležitostech a rizicích, která jsou s budoucností světa práce spjata. Víme, že tady probíhá velmi důležitý proces, kterému se říká digitalizace výroby a produkt a spotřeby. Eh, tento proces mění způsob, jakým tedy konzumujeme a vyrábíme. Objevily se akademické studie, které hovoří o tom, že eh, dojde tedy eh, k rušení pracovních míst v důsledku průmyslu 4.0. jedním z hlavních výsledků naší studie je to, že jsme tedy schromáždili eh, různé jiné studie, které hovoří o tom, jak budou rušena pracovní místa. Například eh, Frey and Osborne eh, hovoří o tom, že 47 pracovních míst eh, ve Spojených státech je ohroženo automatizací. Eh, další studie ukazují, že se v podstatě pracovní místa v důsledku eh, průmyslu 4.0 promění, ale pouze malé množství pracovních míst bude skutečně zrušeno. My tedy máme za to, že se to bude týkat zhruba 10 pracovních míst a ukazují to i poslední studie. My s, e, jiné studie se tedy zaměřují pouze na rušení pracovních míst, ale průmysl 4.0, podobně jako jiné průmyslové revoluce, Eh, představuje revoluci, která povede k vytváření nových pracovních míst. To znamená, že se objeví nová pracovní místa, budou zaváděny nové inovace a ty inovace snížení, eh, sníží náklady na práci, výroba díky tomu bude lépe proveditelná a z ekonomického hlediska mnohem výhodnější. To znamená, že na jedné straně budou rušena tradiční pracovní místa, ale Eh, budou na, na straně druhé eh, vytvářena nová pracovní místa. A to musíme vzít v potaz. My jsme se v naší studii soustředili na politické dopady a naše doporučení zní, že pokud se podíváme na studie, které se zabývají tímto tématem, tak je zřejmé, že je potřeba posilovat Eh, inovace a zvýšit investice. čím více do toho budeme investovat, tím rychleji se přesuneme od rušení pracovních míst k vytváření nových pracovních míst. Na počátku každé průmyslové revoluce jsou pracovní místa rušena. A naším úkolem je to, abychom tedy pokračovali dál abychom se posunuli do další fáze, kde už budou pracovní místa opět vytvářena. Je potřeba, aby to proběhlo co možná nejdříve. Naším hlavním doporučením je tedy to, evropský sociální model je nejlepší způsob, jak zlepšit eh, nebo jak nejlépe využít čtvrté průmyslové revoluce Eh, vím, že už eh, můj čas pomalu vypršel, ale ta studie má 100 stránek, to znamená, že je tam skutečně velmi mnoho analýz a já se to snažím eh, stručně schrnout, abych vám představil ten hlavní obsah. Na závěr mi dovolte, abych zmínil některé další aspekty, které nám připadaly být zajímavé a které jsme v naší studii zmínili. Za prvé, Sociální dialog je zároveň jedním z hlavních bodů spolupráce mezi EU a MOP nebo MOP a Evropskou komisí. Naše vzájemné vztahy jsou velmi důležité, protože byť pokud tady budou obě instituce spolupracovat, tak naše rozhodnutí budeme moci mnohem snáze e, e, provádět a naplňovat. To je jedna důležitá věc. A druhá důležitá věc Eh, zdroje zatím nejsou dostatečné. Domníváme se, že bychom měli eh, mít k dispozici více informací a úplně na závěr mi dovolte, abych zdůraznil, že z toho mám dojem, že členské státy zatím nejsou dostatečně informováni o významu této diskuze, o významu těchto institucí. My eh, hovoříme o eh, budoucnosti světa práce a v některých státech zkrátka není známo, že MOP nebo Evropská komise na tomto poli již dlouho pracují, že už vypracovali určitá doporučení, která je možno provést tak, aby se eh, ten celý proces urychlil, aby se omezila rizika a naopak zvýšily příležitosti pro koncept průmysl 4.0. To znamená, že mým cílem není pouze to vám ukázat více informací k těmto tématům, ale také to, abych eh, se snažil o to, aby tato témata byla do našich diskuzí eh, mnohem více zahrnuta. Je potřeba tedy ukázat tu druhou stránku mrnce, mince. Eh, Evropská unie by se neměla snažit pouze o měnovou a hospodářskou stabilitu. My tu máme tedy evropský semestr, měli bychom ho více zaměřit na sociální problémy. proč bychom neměli Evrop- mít evropský semestr eh, v rámci sociální politiky. To je všechno. Děkuji vám za pozornost. Profesor Děkujeme, pane profesore Pastore. A teď bych předala slovo paní Derboven, kterou tady tímto vítám. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení europoslanci, vážení kolegové z Evropské komise, já vám děkuji za pozvání. Jako ředitelku MAP bruselské pobočky, která navazuje vztahy právě s evropskými institucemi. Dnes jsem tady na tuto výměnu názorů a po této prezentaci studie 60 let spolupráce MOP a EU promluvím já. Toto setkání se koná ve správný čas, protože máme nový nadcházející mandát je to pro nás velice klíčová, klíčový výbor a jak už tady také zazněla, slavíme letos své sté výročí. MOP má dlouhé dějiny, děl, delší než Evropská unie. A je celá řada věcí, které mají naše příběhy společné. MOP vznikla jako e, součást Versajské smlouvy po Eh, válce, která zpustošila celou Evropu. A v právě v této smlouvě vznikla Mezinárodní organizace práce a prioritizovaly se tam sociální hodnoty, jak mír, a to trvalý mír, a je to přímo v srdci mandátu této organizace. Takže podporujeme nejenom partnerství a spravedlnost, nejenom s národy, ale i napříč organizacemi a organizacemi pracovníků. Později po dalším konfliktu se spojila i Evropa. A Evropská unie tak vznikla a opírá se znovu o stejnou logiku a stejné hodnoty. A jak už tady zaznělo, sociální dialog je zakotvený přímo v DNA evropského sociálního modelu, stejně jako MOP. Takže tento původ, proč na to vzpomínám? Proč to připomínám, tuto, ten, tento raison d'être? Je důležité si to připomínat, protože naše instituce nyní stojí před výzvami na pracovním trhu, které utváří budoucnost práce a my se musíme tváří tvář tímto výzvám zamyslet nad svojí minulostí. Závazek Evropské unie vůči sdíleným hodnotám s MOP, jak, kde vidíme jejich důkaz, kde nacházíme, že existují. Když se podíváme na úroveň ratifikace, pracovních norem a umluv MOP, všechny evropské státy, všech 28, schválili úmluvy o základních pracovních právech. Tyto mezinárodní umluvy jsou v rámci MOP uzavřeny mezi vládami, prac, pracovníky a jejich zástupci z všech 187 členů. Že se to děje na Mezinárodní pracovní konferenci. Po ratifikaci jsou právně závazné jako nástroje a jak už říkal pan Korte, to jsou takové Prahy, to jsou takové minimální úrovně, které se potom můžou aplikovat na eh, mezinárodní společenství ve všem, všech členských států MOP. Vzniká podle toho nejenom legislativa, ale také doporučení a z toho potom plynou různé nástroje. Sdílíme také příklady dobré praxe a doporučení. Jenom Pár slov k té spolupráci, abych doplnila, co zaznělo o té studii. Jako závěr 60 let spolupráce mezi našimi dvěmi institucemi, za těch posledních 60 let se dá říci, že ta spolupráce jenom narůstá. Rozšiřuje se, posiluje a prohlubuje. Proč jdeme do větší šíře, protože tady máme ve studii přehled celé řady různých témat, na kterých spolupracujeme, ale rozšiřujeme to ještě i například ke globálním dodavatelským řetězcům, migraci, sociální ochraně. To je něco, co kdyby se objevilo i v té studii, tak by byla dvojnásobně dlouhá. Ta spolupráce je i intenzivnější, jak už říkal pan profesor, máme setkání na vysoké úrovni a to je něco, co se nyní pořádá pravidelněji. Jsou to setkání mezi vedením MOP a Evropské komise. DG Ample je naše hlavní generální ředitelství, se kterým spolupracujeme, ale vzhledem k tomu, že máme široký mandát MOP, tak máme eh, s kolegy ještě další vztahy v jiných generálních ředitelstvích, jako je Mare, Devko a tak dále. Takže ta setkání na vysoké úrovni jsou stále intenzivnější, nejenom s, s Evropskou komisí, eh, ale i s dalšími institucemi, jako je právě Evropský parlament. S vaším výborem spolupracujeme pravidelně a s dalšími výbory také, jako je INTA, FAMP, DV a tak dále. Také slibe. Existují i další instituce, se kterými spolupracujeme, může to být například EHSV, a také agentury, což už říkal pan Korte, potom také Evropský pracovní úřad. Máme proto ad hoc poradní skupinu, která vznikla a MOP tam funguje jako expertní pozorovatel. A také sdílí svoje know-how, svoji expertízu. To je poměrně jasný příklad toho, že je naše spolupráce stále širší i intenzivnější. A poslední věc, ta spolupráce se i prohlubuje za těch 60 let. Nedávna, když se podíváte z perspektivy těch 60 let, technická spolupráce skutečně podpořila to, co komise, to, co EU jako celek, to, co parlament chce dělat. A to vzhledem ke třetím zemím. Evropská komise je nyní za posledních deset let největším darcem právě k technické spolupráci s MOP. Prohloubila se ta spolupráce také, protože v rámci dohod o volném obchodu, tak pokud jde o kapitoly o udržitelnosti a e, pracovně právní normy, tak tam se vyjednává velice intenzivně právě o těchto otázkách. A máme tam velký pákový efekt právě pro MOP, která potom může eh, prosazovat, aby se schválily ty úmluvy o základních pracovních právech. Týká se to například dětské práce, nucených prací, rovných příležitostí, zákazu diskriminace a kolektivního vyjednávání, stejně jako svobody združování. Takže tato spolupráce je pro nás nesmírně důležitá. Jsme připraveni s Evropskou unii, ale i na mezinárodní úrovni v rámci G20 například a dalších, na dalších forech eh, multilaterálně se podílet. Je to pro nás velice podstatné, je to, myslím, pro obě instituce, pokud to mohu říct, je to důležité i do budoucna. My máme cestovní mapu i právě v rámci Evropského pilíře sociálních práv. Tam je jasně dané, co je třeba implementovat. MOP, poté co ta studie byla upravena, navázela na svoji vlastní cestovní mapu v rámci svého vlastního roku a také vydává stoleté prohlášení o budoucnosti práce. Takže máme dva takové kompasy, které nás vedou v rámci té spolupráce vpřed. A to nám i umožní provádět změny v tomto rychle se měnícím světě a světě práce. A na závěr, to bych ještě chtěla, je využít příležitosti, že tu dnes jsem a když budeme dále spolupracovat, tak vám chci ukázat nějaké konkrétní způsoby, jak, čeho jsme dosáhli, nějaké efektivní spolupráce a dát vám nějaké návrhy, jak můžeme dál pokračovat. Vy jako členové Evropského parlamentu, a vy jako asistenti poslanců, tak byste si to měli vyslechnout. My jsme například se dělali o nedávné statistiky, výstupy ze studií, informace o tom, co vzniká právě díky monitoringu a díky uplatňování mezinárodních pracovně právních norm. Eh, měli jsme briefingy pro zpravodaje a stínové zpravodaje o dalších krocích, měli jsme briefingy MOP, než jsme se obrátili na delegace eh, do různých zemí, na různé mise. Odkazovali jsme se vždy na ty mezinárodní standardy v různých politických dokumentech, v návrzích legislativy to všechno jsou možnosti, které bych vám navrhla i do budoucna. Takže na závěr bych chtěla zdůraznit, že spolupráce mezi našimi dvěma institucemi, institucemi eh, vzhledem k důstojné práci a spravedlnosti je stále relevantní a bude relevantní i do budoucnosti v rámci Evropy, ale i za její hranice. Děkuji a těším se na další spolupráci. Ano, děkujeme vám oběma našim hostům za vaše prezentace a teď můžeme předat slovo koordinátorům. Za EPP to bude pan Radke, kterého tady ovšem nevidím, takže můžeme navázat SAD, paní Joncherius. Děkuji, děkuji za prezentaci těchto studií, děkuji také že se zamýšlíte nad tím, jak můžeme navázat na tuto spolupráci v rámci tohoto výboru. Já ze své dosavadní zkušenosti s prací MOP vím, že vaše práce je skutečně hodnotná. Mám ale otázku k té deklaraci, k tomu prohlášení z poslední pracovní konference o budoucnosti práce. Já jsem si totiž říkala, že MOP sice klade důraz na zainteresované scény a na zapojení všech možných partnerů do té práce, tak nám vznikají nová, nové oblasti práce. Máme tady ty digitální možnosti, a vede to potom k tomu, že samostatně výdělečné osoby a vlády nesou určitou míru odpovědnosti. Zatímco pokud máme ty platformy, máme ty digitální takzvané zaměstnavatele, a ti si dávají volno od těch odpovědností, od té zodpovědnosti. Takže já jsem si říkala, jak se na to připravíme, až budeme vypracovávat další dokumenty. Vy jste hovořila o zodpovědnosti zaměstnavatelů, těch klasických zaměstnavatelů, ale i v tom novém slova smyslu. V té digitální ekonomice, v té platformové ekonomice, to je něco, co je třeba zohlednit. Bylo to součástí vašich debat? Máte nějaké návrhy na další nové, nově vznikající politik, politické opatření? Protože my potřebujeme jim vytvořit uh, novou odpovědnost. Já jsem zapomněla zmínit jenom informaci o tom, že máme dvouminutový limit. Takže prosím, zkraťte to, abychom se vešli do těch dvou minut. Za Renew je to paní Pislaru. Děkuji. Ano, skutečně já vám chci poděkovat k tomu stoletému výročí a přeju vám co nejlepší, všechno nejlepší do budoucna. Chci vám poděkovat za skupinu Renu, za tu studii. Je to velice užitečný dokument. Je to takový dokument, který může skutečně prohlubovat a zlepšovat politická opatření. Naše skupina Renew Europe je někdo, kdo se zaměřuje na budoucnost. Chceme modernizovat Evropu, chceme mít eh, jasnou ekonomickou ex, eh, perspektivu, ale chceme být i sociálně orientovaní. Pracovníci i zaměstnavatelé musí mít chytrou legislativu, o kterou se mohou opřít. Chceme, aby politika vyplývala také z důkazů a z výstupu ze studií a v rámci budoucnosti práce se stále objevují nové a nové spekulace. Ty studie se často opírají o věci, které se ještě nestaly. Máme před sebou výzvy, které neznamenají jenom, že chceme jen tak přežít. My nemůžeme jen tak stát, čekat, co se stane a pak se to pokusit nějak přežít. My se musíme pokusit spoutat tu sílu eh, technologií a skutečně ji využít právě k tomu, abychom potírali ty možné problémy. My jsme první generace politiků, kteří musí čelit těmto otázkám rovnosti, digitalizace a tak dále a musíme na tu agendu skutečně navázat a nést jí dál. Druhá věc je, že se musíme obracet do budoucna a strategicky být vždy o krok napřed před tím, co se děje. A to je myšlenka za celým naším hnutím Renew Europe. Takže moje otázka, můžete nám dovysvětlit, co plánujete na otázky, jako je migrace, zelené zaměstn- eh, eh, zaměstnanecké místa, dekarbonizace, všechno, co souvisí s kompetencemi, vytváření pracovních míst, jako je, eh, zejména v odvětvích, jako je IKT, platformová ekonomika a tak, pečovatelské služby, zelená místa, to je všechno, s čím musíme počítat. Děkuji. Děkuji za zelené paní Peter Hansen která tu není. Paní Lagenzípen tady také není. Takže ID paní Žame, která tu ovšem také není. EKR paní Rafalská. Paní předsedkyně, šanovní paní. Paní předsedkyně, vážení hosté, je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 o kterých jste zde hovořili? Máme asi problém s tlumočením. Nevím, jestli je technický. Start again and maybe it's going to be fixed. Tak možná už to bylo opraveno tedy ten technický, takže vy máte dvě minuty, tak můžete začít znovu, prosím. Děkuji. Já bych měla jednu otázku kterou bych vám chtěla položit, protože vidíme zde příležitosti v těch nových technologiích, jaká jsou rizika související s těmito novými technologiemi v oblasti eh, psychologie, rodiny, zdraví. Eh, otázka zní, zda tato rizika jsou zohledňována, tedy nejen příležitosti, ale také všechna ta rizika, která s tím souvisejí. Děkuji. A za GUE paní Hajby. Dobrý den, děkuji za tuto velice ucelenou prezentaci. Vy hodně zdůrazňujete význam sociálního dialogu. Říkali jste, abych, že sociální dialog byl součástí DNA sociálního modelu evropského. Na mě překvapila jedna kapitola na straně 106, která se nazývá kolektivní eh, revitalizace zastoupení, kde uvádíte, že potřebujete revitalizovat eh, kolektivní vyjednávání a že dochází jaksi k úpadku sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání v Evropě, ale nevysvětlujete příčiny tady tohoto úpadku kolektivního vyjednávání. I přesto, že jste řekli, že je velice důležité ta pro demokracii, takže bych ráda znala váš názor, protože to je zpráva, která propojuje Mezinárodní organizaci práce a Evropskou unii. Domníváte se tedy, že je zde propojení mezi politikami úspornými opatřeními spojenými s sociálním semestrem, které vedou k oslabování a k větší chudobě zaměstnanců a ke snižování počtu zástupců zaměstnání a úpadkem toho kolektivního vyjednávání. Je zde potom část hned potom v té vaší zprávě, kde vysvětlujete, že ta ekonomika platform přispívá právě k úpadku nebo snižování významu sociálního dialogu. A já bych se ráda zeptala, když tedy vysvětlujete, že je je nutné, když pracuj, pracuj, lidé pracují v rámci těch platform, že to nejsou klasičtí zaměstnanci, ale říkáte správně, že je potřeba povzbuzovat, stimulovat nové formy organizování zaměstnanců, samoorganizování jaksi zaměstnanců nebo pracujících. Dochází k silné mobilizaci. Ve Francii například jsou messengeri na kolech ve hodně častí ve Francii, kteří doručují zásilky. Myslíte si, že tedy eh, musí se řešit ta otázka tady těch platform, které se jaksi osvobozují sami sebe, osvobozují od určitých sociálních eh, práv a zaměstnavatelských práv a co je potřeba dělat. Děkuji. Nyní bych ráda dala slovo těm z vás, kteří se chcete ještě na něco zeptat nebo vyjádřit nějaké připomínky. Pokud někdo chce se vyjádřit, ať zvedne ruku. Ne. Takže v tomto případě dávám slovo znovu našim hostům. Nejprve panu profesorovi Pastoremu, aby zareagoval na to, co zde zaznělo. Děkuji, paní předsedkyně. No, všechny otázky jsou zajímavé. Já se pokusím na ně zareagovat. První se týkala zaměstnavatelů, jaká je politika doporučená pro zaměstnavatele. Je pravda, že víme, že by mělo být více že by zaměstnavatelé měli být více zapojováni do těchto politik, aby protože jsou samozřejmě důležití aktéři, když se například implementují nové technologie, tak, tak by měli více k tomuto přispívat, více být zapojeni. Je důležité, aby zaměstnavatele pochopili, že jejich role je nejen vytvářet, vyrábět, ale také zajišťovat školy, školení, vzdělávat a školování mladých lidí, abych se naučili mm, pracovat s novými technikami, čili ano, je potřeba je lépe zapojovat. Hovoříme zde o tom duálním principu v té zprávě, zahrnout tedy i aspekty vzdělávání nejen středních škol, ale i univerzit, vysokých škol. Evropská komise pracuje na tomto hodně v Itálii. Implementu, se snažím implementovat eh, určité pokyny pro tento duální systém, který by vlastně měl propojovat eh, vzděla, školení, vzdělávání s profesním životem. Abych to zkrátil, Další bod je, že firmy jsou také nejen místa pro vytváření, pro výrobu, pro zaškolování, vzdělávání, ale také pro inovace. Firmy by měly více inovovat. Já si další důležitý aspekt, který bychom měli zdůraznit, je, já se pokusím rychle na to zareagovat. Měly by tedy se stát zdrojem nových činností. To znamená, firmy mají důležité know-how, důležité znalosti v oblasti podnikání. Podnikání to je důležitý aspekt pro vytváření nových pracovních míst, pro podporu pracovních míst a myslím si, že firmy by měly být v tomto, z tohoto ohledu eh, aktivnější. My bychom na ně měli tlačit, aby více inovovali a aby více rozvíjeli podnikatelského ducha. Jak co se týká politik pro budoucí práci, je zde mnoho typů politik. Já se zmíním jen o některých, abych to zkrátil ochrana kvalita prá- kvality práce, to je důležitý aspekt, si myslím, protože pokud budeme chránit kvalitu práce, tak budeme tlačit firmy také více k tomu, aby inovovali, aby rozvíjeli více um, nebo zaměřovali se více na vysoce kvalitní pracovní místa, snižování, snižování nákladů práci to nikdy nevede tedy k inovacím a k jejím, jejich šíření. Co se týká práce do budoucna, někdo se ptal, jaká jsou ta rizika. Hodně diskutujeme také o rizicích té práce v rámci platform. Také je zde potom ta poslední otázka. Ty platformy nebo ta jsou tam podrobnosti o tom určité ve studii, potřebujeme více zapojovat do kolektivního vyjednávání, měli bychom změnit status z osob samostatně výdělečně činných na zaměstnance, takže a k tomu potřebujeme kolektivní smlouvy. V loňském roce se hodně zdůrazňovala mm, zapojování tedy zaměstnanců do boru. Myslím si, že toto je také důsledek určitých ideologických názorů, ale myslím si, že mladí lidé chápou, že je důležité zas, být zastoupeni v odborech. Já se omlouvám, že na vás tak tlačím, říká paní předsedkyně, ale vypršel nám čas, zejména tedy pro tlumočníky, takže můžeme pokračovat.